Okay, colleagues, good, af- good afternoon. Dobré odpoledne, vážení kolegové, a vítejte na našem eh, zasedání, které bude dnes velmi nabité. Máme zde skvělé řečníky k důležitým tématům a ještě než eh, se pustíme do pořadu jednání, tak bych eh, vám eh, podal ještě zprávu o naší misi o eh, misi do New Yorku, kde byly eh, přijaty STG a Davos Styr eh, podá tuto zprávu a já bych to navrhl jako poslední bod na dnešní pořad jednání, abychom to zařadili. Také hlasovat o stanovisku, návrhu stanoviska k situaci ve středozemním moři v oblasti migrace eh, se nebude zítra, ale někdy později a sice 10. října, pardon, listopadu, tak aby abychom to mohli zařadit pozměňovací návrhy, protože Libe kvůli tomu změnila harmonogram. Máme tam 96 pozměňovacích návrhů k šestibodovému stanovisku, takže důležité je, aby to vyznělo jasně. No, potřebujeme ještě čas tedy na to, aby to bylo jasné. A poslední e, věc na našem návrhu pořadu jednání říká předkyně je eh, společné zasedání s Envy a Agri k eh, Světové potravin, což dnes proběhne v 3050 eh, v místnosti PHS. Ne, pardon, to bude zítra, to pletu, říká paní předsedkyně. Nicméně každopádně všechny body v našem pořadu jednání budeme moci vyřídit ještě předtím, než přejdeme na to zítřejší eh, jednání odpoledne. To znamená, že to poslední, ehm, ty poslední body, to znamená debata s komisí, to vezmeme ehm, ještě před tím společným zasedáním, před zasedáním NVA Agri. Při příležitosti světového potravinového dne. Eh, souhlasíte s pořadem jednání takto změněným? Děkuji. Několik eh, oznámení. Za prvé, tento čtvrtek 15. od 9 a 12.30 máme společné zasedání s AFETem, kde se bude dojednávat kandidatura s úší seznam na Sacharovou cenu. Bude to v 5G3. Takže od 9, pardon, do 10.30 Sacharová cena. A potom příští týden v pondělí bude mimořádné zasedání výboru komisařem Mimicou, který eh, předloží novou eh, zelenou knihu k dohodám postkotonu. Takže komise předloží eh, své stanovisko a představí nám ho v pondělí ve 3.30. Na nacházejících dnech k tomu dostanete ještě další upozornění a můžete si to zapsat. Teď tedy bod 3, schválení zápisu ze třetího září. Zápis najdete ve složkách. Máte-li připomínky, prosím, oznamte sekretariátu. Pokud nedostaneme do konce zasedání dnešního žádné změny, tak budeme zápis považovat za schválený. K bodu čtyři Tam máte eh, návrh rozhodnutí koordinátorů a doporučení ze 22. Eh, září. Pokud nebudete informovat eh, sekretariat, stejně jako předchozím bodu, budou považovat, budeme považovat je za schválena. Potom eh, oznámení komise. Máme tady nového kolegu z Evropské komise, pane eh, Vincenta Grimóze, který je tady naším novým styčným důstojníkem mezi komisí a parlamentem. A je tady také Jana Pavlik. Takže komise, chcete něco? Děkuji, paní předsedkyně. Přeji vám dobré odpoledne a děkuji za při, při představení. Já budu teď novým šéfem jednotky pro styk s parlamentem v DG DEVCO. Kde jsem chtěl oznámit přijetí společného pozičního dokumentu mezi komisí a vysokou představitelkou v minulém týdnu ohledně eh, partnerství mezi EU a AKT, takže z naší strany je to první eh, oficiální krok v tomto procesu a Tady nejde o zaujetí stanoviska, nicméně eh, ten společný poziční dokument znamená zahájení širokého připomínkového řízení, tak abychom tam co nejotevřeněji zahrnuli příslušná témata. A debata s komisařem Momicou vám poskytne příležitost projednat podrobněji tato témata na našem výboru. Děkuji, to bude velice důležitá debata v pondělí, když pan komisař přijde na výbor. Takže vítejte na výboru a asi vás tady uvidíme častěji do budoucna. A teď tady bod 6, vzdělávání dětí v nouzových situacích. Jak víte, tak před začátkem léta se náš výbor rozhodl eh, navrhnout eh, otázku k ústnímu zodpovězení komisi s usnesením ke vzdělávání dětí v eh, nouzových situacích. Budeme o, tomto, o té otázce hlasovat a o usnesení na zasedání 10. listopadu. Myslím si, že už dříve jsme mm, projednávali zde problém dětí uprchlíků a v předcházejícím bodu eh, se budeme bavit o naší misi do Turecka, kde jsme s kolegy viděli, eh, jakým výzvám čelí děti v uprchlických táborech a jakému nedostatku vzdělávání. Mě jeden mladý muž řekl, že už píše o 11 let ve škole, a bylo mu něco přes 20, protože je to uprchlík ze Somalska a má eh, za sebou tedy 11 let v táboře s minimálním přístupem ke vzdělávání. A je to jeden z faktorů, eh, který tlačí eh, lidi do eh, zahraničí. Když se zeptáte lidí, proč odcházejí, tak vzdělávání dětí je jedna z věcí. Takže máme teď 65 milionů dětí, kteří jsou, které jsou v nouzové situaci a z toho velká část dost, ne, ne, nemá žádné vzdělání. A jedna z věcí, kterou my jsme udělali s, ve výboru na, rozpočet, bylo Eh, že jsme tlačili na zvýšení eh, finančního objemu, který dává Evropská unie k dispozice pro takovéto děti. Mm, děkujeme samozřejmě komisi za, takovou, za podporu. V současné době na to dáme jenom 2% našeho eh, rozpočtu a chtěli bychom to navýšit alespoň na 4, takže měli bychom zaznamenat nějaké změny. Myslíme, že v tomto kontextu je dobré se opovovit s odborníky jak s komisem na tomto tématu dnes a také z, z řad různých nestátních organizací a OSN, které jsou eh, zapojené tedy do vzdělávání hm, dětí v nouzových situacích. Máme tady Nolly Skinner, která je ředitelkou kanceláře UNICEF v Bruselu, Marie Lensu, která je z DG Econ, a odpovídá za mezinárodní humanitární právo a ochranu dětí v e, ozbrojených konfliktech. Potom tady je Veronika Lorenzo, v jednotky v DEVku a Lucy Strickland. Každému řečníkovi dám asi 10 minut a potom dáme prostor pro otázky poslanců. Začne Noel Skinner z UNICEFu. My jsme byli e, v e, Turecku, tak jsme viděli, jak UNICEF pracuje v terénu a bylo to opravdu impozantní, takže no, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair. Um... Děkuji vám, paní předsedkyně, a dobré odpoledne všem. Opravdu je pro mne velkým potěšením jsem uh, to čerstvě nová jako ředitelka uh, UNICEFu tady v Bruselu. A předtím jsem byla zástupkyní UNICEFu v Rwandě, v Černé hoře, ale mé, má srdcová záležitost je otázka vzdělávání. To jsem se věnovala v mé kariéře. Někdy před 15 lety jsem byla takový vzdělávací úředník v Kosově po válce a tam jsme spolupracovali s místními orgány a snažili jsme se vlastně vybudovat nějaký vzdělávací systém po válce. Také jsem byla pověřena vycestovat do Haiti po zemětřesení, abych také pomáhala tam řešit otázku vzdělávací a musím říci, že tedy opravdu ze zkušenosti vím, že toto poskytování vzdělávání po těch krizových situacích po konfliktech. To je naprosto zásadní, protože toto má takovou dimenzi, která zachraňuje životy. To je naprosto, to říkám bez pochyby, proto tedy je to opravdu něco, co je velice blízké mému srdci a proto mě také těší, že tu mohu dnes hovořit. Paní předsedkyně, já bych také ráda začala i několika údají. Když se podíváme tedy globálně, kolik dětí je mimo základní vzdělávání v tom věku 6 až 11 let, je jakých 50 69 milionů dětí a navíc 65 milionů, kterým je vlastně zabráněn přístup ke vzdělání. To jsou takové tedy ty globální obecné údaje. A 43 všech těch dětí, které jsou mimo eh, školský systém, se nacházejí právě v nějakých humanitárně postižených zemích a téměř 90% eh, pravděpodobnost je u nich taková, že se nedostanou právě ani na střední školy. Na středním výchově více než 46 eh, eh, milionů dětí se nachází v postižených, válkami postižených oblastí. A podle posledních údajů, které máme dostupné, 15 milionů dětí v tomto regionu je úplně mimo školu. 2,7 milionů dětí nechodí do školy v Sýrii. 76% škol v Jemenu je zavřeno. Sudánu je situace podobná a tak to bych mohla pokračovat stejně. Ta čísla jsou úplně závratná. Zdá se tu, že opravdu ztrácíme celou tu potenciální generaci dalších studujících dětí a celý vlastně systém je v krizi. Ta potřeba být globálně solidární je opravdu velice eh, zásadní a jak jsem již podotkala, vzdělání zachraňuje životy, vzdělání může chránit fyzicky i psychicky právě v krizovém období. Vzdělávání může přispívat také k určitému pocitu normálnosti i v hodně abnormálních situacích. Každé dítě má právo na vzdělání a měli bychom mu to umožnit bez přerušování, i kdybychom měli používat inovativní postupy školy nebo bezpečné místo ke vzdělání a na to je napojeno i celá řada jiných věcí, přístup k pitné vodě, potraviny, zajištěno bezpečí a podobně. A v podstatě kromě vzdělání se e, ve škole děti učí i tak nějak být odolné a financování v této oblasti eh, v krizových situacích pro vzdělání se v posledních letech navýšilo 39 miliard dolarů. Každoročně bude zapotřebí, aby svět splnil cíle, čtvrté cíle SDG, tedy vzdělání pro všechny. Tyto údaje zahrnuje právě pokrytí toho financování v, eh, v krizových situacích a tedy zapotřebí nový mechanismus, který by pochop, tak nějak propojil i tu uh, humanitární část. Tedy financovat uh, v těchto krizových situacích je naprosto zásadní a vítáme tedy navýšení té procentuální částky rozpočtu na vzdělání. A stejně tak eh, vzděla, vítáme také um, vytváření trastových fondů tady do toho zase zapojen UNICEF a paní předsedkyně, vy jste sama zmínila i tu práci, která probíhá a také vítáme, jak i váš výbor právě naléhal na to, aby se eh, navýšily ty, ehm, ty částky do vzdělání. Snažíme se tedy opravdu zapojit a zajišťovat maximální možné vzdělání v takovýchto situacích a nejenom po, ale i před tím, než vzniknou nějaké krizové situace v průběhu a po, protože vždy je zapotřebí být aktivní a to jak tím formálním, tak neformálním um, způsobem. A děti jsou velice zranitelné bytosti a pokud budeme investovat do nich, tak zachraňujeme jejich životy. Uh, Děkuji a hlavně děkuji, že jste dodržela také řečnickou dobu. Vy jste poskytla takový přehled o té škále celého problému, který je opravdu obrovský, rozsáhlý Ono je to složité. Když jsme byli v Turecku, tam padaly uh, opravdu různé otázky, jako jestli by ty turecké, uh, jestli by ty děti měly následovat syrské osnovy nebo ne, nebo jestli, když už byli třeba několik let v Turecku, jestli by měli chodit do turecké školy. Některé, někteří rodiče si to přáli, jiné, protože někteří měli tendenci se ještě vracet domů jiné, takže ono je to opravdu velice kompletní téma. A další řečnici bude paní Maria Lensul z DG Eco, která je zodpovědná za oblast ochrany dětí ve válečných konfliktech a také od komise víme, že je tu určitý problém, který přetrvává Máme tu tedy humanitární pomoc, ta většinou poskytuje to eh, dlouhodobou perspektivu a doufejme tedy, že i mezi vámi na komisi se to tedy nějak propojí i s DG Eco. A uvidíme tedy, eh, zda se odstraní i ty technické bariéry pro financování a celý problém se vyřeší. Takže paní Lensu, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji za to, že jste nám poskytla možnost hovořit o tomto tak důležitém tématu. A doufám, že se mi podaří zodpovědět eh, všechny eh, dotazy, tedy spolu s kolegy, kteří jsou tu se mnou. Navzdory tomu, že vzdělání je základním právem všech dětí ve všech poměrech, tak se na něj často zapomíná eh, v různých krizových, v různých krizových okolnostech méně než 2% humanitárních rozpočtů je vyčleněno v současné době na vzdělávání. Nicméně, jak UNICEF vysvětluje, vzdělání je eh, esenciální k tomu, aby děti měly zajištěnou budoucnost a perspektivu. A zastávající humanitární eh, a migrační krize je jasné, že mnoho dětí neutíká jen, eh, aby zachránilo život, ale také, aby mělo přístup ke vzdělávání. Nebudu teď zacházet do dalších podrobností, protože myslím, že eh, to velmi dobře eh, je vysvětleno tedy UNICEFem, proč je vzdělávání důležité. Každopádně zapojení um, aktérů se eh, zvýšilo díky Nobelově ceně, kterou uh, dostala OSN. A tyto prostředky se používají na pomoc dětě, dětem um, postiženým konfliktu. Od roku 2012 tato iniciativa eh, Děti míru eh, roste v každoročně, takže teď jsme alokovali již 23 milionů eur a do konce tohoto roku tak eh, pomůžeme 1,5 milionu dětí ve 26 státech světa. A jen za rok 2015 jsme alokovali 10 milionů eur na 16 projektů. Také jsme se rozhodli přidat milion eur na vzdělávání dětí, kteří jsou postiženy virem Ebola. Vzhledem tomu, že miliony dětí nem- ztratili přístup ke vzdělání v důsledku této epidemie. Takže tyto prostředky jsou, jdou na několik projektů UNICEFu za tímto účelem. E, za stávající migrační krize je evidentní, že musíme dělat více na podporu vzdělávání mimořádných, mimořádných okolností. A proto bylo právě oznámen závi, záměr eh, navýšit podporu eh, právě této nouzové pomoci, aby se zvýšil globální cíl, aby se vyčlenilo 44% celkového humanitárního rozpočtu na eh, pomoc eh, dětem v těchto mimořádných situacích. Když byly zahájeny eh, hovor, rozhovory s Evropským parlamentem a členskými státy zájmu zajištění těchto financí. Také vítáme, že skupina SAD a další politické skupiny volají po dalších 26 milionech eur na rok 2016. Další slide, prosím. Takže vzdělání zůstává nadále sdělenou zodpovědností v rámci Evropské unie, neboť e, vyžaduje dlouhodobější perspektivu, kterou nemůže poskytnout e, pouze humanitární pomoc. Právě proto je, jsou rozvoje finance nyní mobilizovány na podporu vzdělávání v e, krizových situacích. Kolega Zdevko vám o tom řekne více. Ale jenom několik příkladů. Již spolupracujeme s našimi kolegy, abychom eh, posílili eh, tu eh, LRRD, to znamená propojení s rozvojem, kdy máme například společnou zodpovědnost mezi ECHO a DEFCO a NIR. A mm, také se konala společná delegace ECHO a DEFCO na summitu v Oslo pro vzdělávání v létě. Také existuje několik um, příkladů, kde eh, po skončení grantu ECHO byly projekty, eh, se pokračovalo v projektech z jiných eh, rozvojových nástrojů, například UNICEF v Turecku. Tam to bylo využito na podporu vzdělávání syrských dětí, kteří se nachází mimo tábory. Dále existuje projekt FinChurch v Myanmaru, který byl financován v rámci Children of Peace v roce 2013. Byl to projekt, který měl pomoci ehm, dětem eh, v táborech pro vnitřně vysídlené eh, osoby, včetně budování eh, pedagogických kapacit. A tady bylo využito, využita rozvojová pomoc od um, delegace Evropské unie. To dostalo až 2 miliony eur od roku 2015 eh, v období 2015 až 2017. Takže musíme stavět na těchto úspěších, abychom nadále posilovali tyto vazby. No, jak už pokračuje eh, práce v této oblasti mezi ECHO a DEVCO, a ECHO se bude například účastnit ročního vzdělávacího semináře v, organizovaného DEVKem, ehm, kde se bude hovořit právě o tom, jak dále posílit tyto vazby. Tím vám děkuji za pozornost. Děkuji. A dá slovo dostává DG Devko paní Lorenzo. Děkuji very much, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. I my se rádi vyjádříme k tomuto eh, tématu eh, které eh, souvisí s eh, naší eh, prací. Je to velice prioritní záležitost. Řekla bych, že název usnesení a tohoto zasedání by nemělo být vzdělávání v nouzových situacích, ale vzdělávání v nouzových situacích a táhlých krizích. Protože tyhle nalévé situace se eh, často eh, mění na eh, chronické a máme celou řadu věcí, tedy situací, kdy 10, hm, 15, někdy 20 let podporujeme uprchlíky v táborech. Takže je opravdu sdílená odpovědnost mezi rozvojem a humanitárními, humanitární činností. Jak říkala kolegyně přede mnou, Jednou z ústředních otázek je, jak eh, snížit tu bariéru mezi eh, humanitární pomocí a rozvojovou pomocí. Eh, jsou uprchlíci, kteří jsou tam už dlouhá léta, ale pořád jsou to uprchlíci. Mají stejné prostředky, mají stejné životní podmínky jako na začátku. Potřebujeme ty nejdůležitější věci. A sice a musíme se zamyslet nad tím, jak eh, zajistit, aby ten přechod mezi těmi dvěma stavy byl co nejhladší, aby tam nevznikla škoda. Já tady mám dva slajdy, která musím se ukázat. Oni ukazují jasně, co děláme při vzdělání. Část eh, se tedy týká těch eh, křehkých států, jak jim říkáme a snažím se také, eh, nebo řeknu vám také zhruba, jak to vypadá po finanční stránce. A potom ve druhé části eh, budu mít několik slajdů eh, k k rozvojovým mechanismům. Takže pomoc na vzdělávání v letech 2014 až 2015 se trvala na významné hladině v rámci SDG 4. Tady vidíme konkrétní čísla. Celkově ta čísla narostla oproti předchozímu víceletému finančnímu rámci navzdory poklesu celkového financování. My jsme tedy zvýšili své financování. A to vyšší eh, vzdělávání možná není eh, zcela relevantní, ale eh, skutečně podstatné jsou bilaterální programy a regionální programy. Tady vidíte kam se zaměřuje naše činnost. Dohromady je to do 39 zemí, kde děláme tady vzdělávání. Z polovina z nich, eh, které eh, vidíte tady vyznačené červeně, jsou eh, takzvané křehké státy. 60% té bilaterální pomoci 7, nebo 2,7 miliard jde do těchto 19 zemí. A tady hovoříme o základním vzdělávání. Vyšší vzdělávání jsem opravdu vynechala čili základní vzdělávání a učňovská příprava. Podobná čísla platí ohledně rozdělení mezi Afrikou a Asií. 80% naší vzdělávací podpory jde eh, k příjemcům prostřednictvím našich eh, bilaterálních programů a další polovina jde eh, prostřednictvím globálního partnerství pro vzdělávání GPE. Ti z vás, kteří to neznáte, tak GPE podporuje přípravu eh, sektorových vzdělávacích plánů a jejich implementaci. V posledních několika letech eh, ta částka přidělená na eh, konfliktní a zranitelné země se téměř dvojnásobila na 49 Není to dobrovolný posun, ale je to důsledek narůstajícího počtu krizí a celkové nejistoty ve světě. GPE už eh, financovalo eh, takovéto země ve své historii celkem jednou miliardou dolarů. Pokud hovoříme o propájení, eh, propojování eh, tedy té okamžité pomoci obnovy a rozvoje, tak to je sdílná odpovědnost. A opravdu eh, jde o to, jak se naše programy implementují v praxi, v terénu. V zásadě jde o čtyři mechanismy, které nám fungují. Ale asi nejdůležitější je plánování vzhledem ke specifickému kontextu. Neexistují žádná paušální eh, řešení pro všechny eh, země. Je třeba se vždycky eh, zaměřit podle dané země na to, co děláme. Nejlépe to funguje tak, když máme své týmy a kanceláře pracující společně od začátku, či spolupracujeme my jako EU a ECHO a, a plánujeme a využíváme tedy navzájem. Echo e, se tam rychle a ji dostaneme. Máme samozřejmě daleko pomalejší postupy, jako tam může být prvních 12-18 měsíců. A my potom můžeme začít financování. Ve skutečnosti tohle zatím probíhalo vždycky ad hoc, záviselo to na konkrétních místech nebo jednotlivcích a bylo by dobré, kdyby tohle bylo formalizovanější, systematičtější ta a spolupráce mezi, spolupráce mezi ECHO a DEVKO. Pokud eh, budu hovořit o několika dalších mechanismech, tak ten příští slide Tam máme opravdu dobré příklady v terénu. A pravděpodobně bychom se měli snažit ještě více v terénu. Máme z toho regionálního azijského programu, tam je něco, čemu eh, říkáme pomoc lidem. Já vám dám takový příklad, co to je. Podporujeme eh, tábory v Tajsku pro barmské uprchlíky už nějakých 15-20 let. A v posledních pěti letech se zaměřujeme na vzdělávání, už jenom vzdělávání. Protože vyhlídky na reintegraci do eh, barmy mohou být zvýšené pouze tím, že tu je generaci budeme připravovat a návrat do barmy. Další příklad, kde pořád máme omezené zkušenosti, ale kde se ukazují určité, eh, kde se ukazuje, že to je slibné, jsou tzv. svěřenské fondy EU, kde se směšují eh, tedy fondy z různých zdrojů. A tam tady už není eh, ta bariéra mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Máme tady například Seřenecký fond Beku nebo Madat a potom další e, nouzový Seřenecký fond a tam je také jedním z témat vzdělávání. A teď poslední dva slajdy, které se bude týkat toho globálního partnerství pro vzdělávání. Tam mají konkrétní mechanismus k eh, řešení těch konfliktních eh, a nejistých situací. Automaticky 20 financování lze nasměrovat eh, do zemí v krizi. V krizové realitě je tohle skvělý nástroj, protože to je rychlé, snadné a bylo to použito v Jižním Sudánu a ve Středoafrické republice. Problém je, že tam se dohromady bylo nějakých 30 až 50 milionů dolarů, 20% je poměrně omezená částka. Nicméně takovéhle instrumenty o těch se dá, o těch se dá přemýšlet. A z závěrem je něco, co máte v návrhu eh, usnesení, když nás vyzýváte k účasti na společné platformě eh, ke vzdělávání. V současné době probíhá iniciativa mezi více dárci, která se eh, snaží zabývat možnostmi financování, rozdíly mezi tou no, prohlubněmi mezi tou rozvojovou humanitární pomocí které se překlenou právě e, platformou, která se bude starat o kontinuitu politiky. A také se tady bavíme o e, platformě humanitárního financování vzdělávání. Čili pracujeme na tom, máme technickou skupinu a první výsledky by měly být připravené čas e, před humanitárním summitem na konci roku. National Commission of Finance. Děkuji. Je to podobné jako ta Mezinárodní komise pro financování vzdělání. Ano, mělo by se to k tomu vlastně ta studie, ta studie, která byla nyní financovaná tímto, by se měla vlastně dostat do té práce komise. Takže tedy ta studie, o které hovoříte, to je iniciativa EU jenom abych si to objasnila, protože se mi zdálo, že tady je celá řada iniciativ a chtěla jsem vědět, jak je to propojeno, protože ono to bylo zavedeno eh, v New Yorku, o tom jsme slyšeli, ale pak také to byly projevy britského premiéra, dánského, australského a tak se mi zdálo, že je tady najednou nějak příliš mnoho iniciativ, stejně tak o tom také hovořil zástupci soukromého sektoru a zdálo se mi, že to matoucí. Chtěla jsem vědět, jestli je to nějak propojené, ale nyní si můžeme vyslechnout názor někoho přímo z terénu. Takže jak to vypadá opravdu v terénu? Už jsme si vyslechli, jak je to z toho institucionálního hlediska. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se jmenuji Lucy a zastupuji tu, mm, ten, tu oblast nevládních organizací a jsem takovou odbornici na ten komunitární část a jsem opravdu ráda, že jsem mohla zapojit do tohoto fora. Já jsem také školitelkou a právě jsem se zabývala poměrně dlouhou dobu eh, v severním Iráku pro eh, právě to společenství těch relokovaných eh, obyvatel a jsem velice ráda, že o tom, jak se to všechno protahuje, ono opravdu takové prodlevy eh, přece jenom mohou zhoršit situaci, protože když má dítě nyní sedm let a nedostane se mu podmínek, tak se situace zhorší. Takže u nás ano, je dobré, když jsme pracujeme v terénu a vnímáme tady, jak dochází k tomu zlepšení. A samozřejmě, když hovoříme o vzdělání, máme na mysli kvalitní vzdělání a zároveň také ochranu, protože vzdělání je cestou k ochraně a prostě to je podle mě zásadně, do toho bychom měli investovat. Myslím si, že opravdu eh, je velice důležité se zaměřit i na ty různé úrovně eh, těch mimořádných situacích. Když se podíváme v tom globálním měřitku, měli jsme ten eh, tajfun 2013 na Filipínách. Já jsem se eh, také zabývala těmito druhy pohrom, takže jsou tedy ty země, které jsou poštíženy jako severní Irak, Libanon, Sýrie, pak chronické krize v Jižním Sudanu, Středoafrická republika, takže takovýchto oblastí regionu je spousta. A všude tam najdete právě ty děti, které potřebují Eh, tuto pomoc, protože se nedostává prostředků na kvalitní vzdělávání těmto dětem. A s Lindo s vámi souhlasím, protože vzdělání je komplexní, je to o jazyku, o osnovách, v podstatě o tom přesvědčit eh, rodiče také, aby eh, umožnili dětem to vzdělání, aby vysílali do škol. A u nás ve World Vision hodně také pracujeme i ve spolupráci s UNICEFem, bereme na vědomí i jejich zprávy, a nebo také s agenturou Zachraňte děti, tam mm, pomáhají více než nějakým 60 tisícům dětem a je důležité, že i oni eh, prostě berou eh, to vzdělávání dětí, umožňování vzdělání jako prioritu. I na tomto fóru je velice důležité, abychom vyslyšeli vlastně i hlasy dětí, protože to, co chtějí děti, tak to chtějí vlastně i samotné ty komunity v těch postižených oblastech. A pak je tu i také prostě dokument o tom, a jaká je situace dětí v těch krizových zemích, například ze střední Afriky. A ta společenství a děti vlastně si velice cení a požadují vzdělání. 98 rodičů z té studie DRC v podstatě si to představovali tak, že za vzdělání je napojené také přístřeší, potrava, pitná voda, takže je tam toho na, na to napojeno mnohem více. Prostě a ta podpora vzdělání, ta by se neměla nikdy zastavit, nebo také řekli, že ve škole se cítí dobře, že škola přispívá k tomu, aby se cítili dobře. A to je důležité si uvědomit opravdu, tyto jejich hlasy, těch dětí, by měly za, zaslyš, za, uh, zaznět i tady. Pak zase situace eh, v tom severním Iráku, tam byly prováděny také konzultace přímo eh, dětí jako součást celé té kampaně. Oni nám říkali, že pokud by třeba nešli do škol, nevzdělávali by se, tak by je v raném věku provdali. A to je zase velice důležité, protože když děvčata se vzdělávají, tak je to přínosné pro celé společenství obohacuje to obecně. V podstatě to má ten multiplikační efekt. Splnění těch vzdělávacích cílů je naprosto zásadní. A ta, dále je velice důležité si uvědomit, že opravdu je třeba to vše podkládat eh, údaji a je tu ještě taková rozsáhlá šedá zóna, a já samozřejmě pracuji v terénu, takže mám určité informace, ale je, pořád jsou tu určité oblasti, které je třeba opravdu rigorózně dokumentovat, abychom všechno podložili řádnými argumentami o tom, jak na tom vlastně děti jsou. My jako nevládní organizace také chceme říci, že vítáme Eh, prohlášení komisaře o tom, že humanitární oblast je ještě nedostatečně financována, že je třeba tuto oblast navýšit a je důležité si uvědomit, že minimálně bychom měli žádat o 4 a je třeba zajistit víceleté financování pro vzdělání. My Víme, že jenom eh, nějaké plány na jeden rok to nepostačuje. Například v Iráku tam pravidelně bojujeme o to, aby ty programy měly kontinuitu, aby mohly nadále fungovat. Ano, musíme se zamýšlet nad, potřeby, nad potřebami dětí, ale také na to, jak je vlastně dostat do toho forta, eh, formálního systému. Tam v Iráku my pracujeme s ministerstvem vzdělání. My máme naše neformální programy, ale je třeba je přenést do toho formálního systému, tedy tak, tedy, aby to vzdělání, které dostanou, bylo uznáno. To znamená vzdělání s určitým otazníkem, ano. Tu, tu otázku si musíme klást u nás v terénu. Tam třeba v Kenii jsou tábory, kde už 20 let se vzdělávají děti, ale je třeba zajistit, a bylo zajištěno, že to vzdělání bude uznáno, až se ty děti někdy vrátí do Somálska, tak aby ty roky vzdělání vlastně byly započítány. Ono opravdu to není tak jednoduché, je to velice komplexní. A Myslím si, ano, hovořili jsme o tom, jak se ty krize uh, protahují. Já jsem pracovala na Filipínách po tě, pohromě, také uh, po zemětřeseních v jiných oblastech. Ano, většinou došlo tedy k nějaké přírodní katastrofě a pak tedy bylo důležité se nějak zachovat, mít to nějaký komplexní školský plán. Ano, eh, je důležité tady se zabývat jako přípravou, eh, kvalitní reakcí, poté pohromě. Měli jsme tu ty projekty například pro jeho východní Asii po té přírodní katastrofě a důležité bylo to, že jsme naléhali tedy na vysoké úrovni, aby tedy každá ta nová škola v regionu vystavěná, aby to byla bezpečná škola, bezpečná škola v té zóně, kde dochází k zemětřesení, protože tam jsme měli třeba štěstí, že při zemětřesení ta jedna daná škola nespadla. A to samé na Haiti, tam vlastně ministerstvo vzdělání bylo úplně zničeno a vlastně i děti tam potom zemětřesení, řekněme, zmizely. Takže opravdu je důležité zapracovat nad jiným scénářem a zase mu udělit prioritu. A myslím si, že tímto eh, mohu ukončit můj projev. Jen chci říci, Jenom takovou poznámku na závěr, že společenství nevládních organizací opravdu požaduje alespoň tedy, aby se ty 4% staly takovou minima, takovým minimálním požadavkem, abychom mohli tedy společně zapracovat s komisí, s agenturami na rozvoji a zajistil opravdu efektivitu programu v těch takzvaných křehkých státech a my spolupracujeme s celou řadou regionálních eh, partnerů. Je důležité se zamyslet nad novým finančním mechanismem pro oblasti k postiženými krizi, aby se zajistilo opravdu řádně načasované, předvídatelné, flexibilní financování prostřednictvím kterých děti a mladí lidé dostanou vzdělání. O mladých jsme nehovořili, to bylo tak nějak položeno stranou, ale také je třeba se na touto věkovou oblastí mm, zamyslet. A financovat vzdělání, to je investice, to není náklad a poskytuje vlastně po nějaké krizové situaci ochranu, zachraňuje životy a umožňuje dětem vyrůstat, schopit se, a rozvíjet se i v těch nejpostiženějších oblastech. Prostě vzejdou z toho děti, které jsou, řekněme, robustní, které se otřepou a půjdou dál svým životem. A tady v tomto to vůdčí, eh, ta vůdčí linie by měla být podporovat tedy tyto děti za jakýchkoliv situací a umožňovat jim vzdělání a um, zejména tedy i v těch krizích to by se nemělo rozhodně spochybňovat. Děkuji. Děkuji a jsem ráda, že tu zazněli tedy mladí lidé i 16 a více, že teď, když jsme byli v Turecku, mluvili jsme se syrskými uprchlíky, tak právě tato skupina byla nejproblematičtější. To jsou ti lidé, kteří přichází o, ne, o naděje, kteří mají pocit, že nemají žádnou budoucnost, kteří potom buď odcházejí do Evropy, nebo mm, dokonce jsou vystaveni e, riziku tedy e, odchodu k ISIS. Takže nejde jenom o vzdělání vyložení dětí, ale také jde o to, že některé naše e, tady země teď nabízí místa na středních a vyšších školách. Čili je daleko více věcí, eh, které bychom mohli ještě vzít v potaz, pokud chceme dát eh, mladým lidem skutečnou perspektivu. Já teď vám všem děkuji, bylo to velmi plodné zasedání, eh, tedy prezentace a rozprava, je to skutečně týmová snaha najít řešení tohoto problému. A nyní začneme rozpravu. Enrique Guerrero, náš talý zpravodaj pro humanitární pomoc, um, který nám připrav, pomáhal připravovat práci k istambulské konferenci a um, zabývá se um, potřebností změnit humanitární uh, pomoc v budoucnu. Takže děkuji vám. Děkuji. Jsem rád tedy, že tu hovoříme na toto téma. Umožňuje nám to hovořit o vzdělání v humanitárních krizích, jak v těch, ke kterým dochází z přírodních důvodů nebo i těch, ke kterým dochází eh, prostřednictvím nějakých konfliktů, kdy je třeba v krátkém časovém prostoru zareagovat. A jak to zaznělo, jsou to situace, které přetrvávají několik roků a v podstatě to může tak nějak zahrnout celou jednu generaci eh, mladých lidí. Nebudu to opakovat ty číselné údaje, objevilo se to v několika projevu našich pozvaných hostů, to myslím hovoří samo za sebe, ale ještě bych se chtěl vrátit k tomu poslednímu projevu zástupkyně World Vision, když jste hovořila o tom, že vzdělání je investice a není to náklad. Ano, myslím, že je i udělení Nobelovy ceny za ekonomii z 80. let právě bylo uděleno za práci, která spočívala v tom, že země, které neinvestují do vzdělání, mají z ekonomického hlediska a co se týče blahobytu jejich občanů, mají eh, mnohem horší výsledky. Pokud k tomu dochází u zemí rozvinutých, tak je to o mnoho horší pak v zemích, které se nacházejí v krizové situaci protože my už jsme nějakou dobu um, se věnovali vzdělání, nebo i já konkrétně v určité zeměpisné oblasti, ale vždy jsme se zaměřovali na to, že vzdělání umožňuje naprosto zásadní životní příležitosti pro mladé lidi, které mohou zásadně změnit jejich život. Dále umožňuje také sociální pokrok a kolektivní rozvoj. A za třetí, to většinou bývá faktor, který snižuje nerovnosti, nerovnováhy uvnitř společnosti. Ale kromě toho, když se jedná o krizové situace, tak vzdělání slouží ještě pro více věcí. Slouží například jako nástroj, na podporu míru, nástroj na to, aby se vyhýbalo konfliktům, protože vzdělané dítě eh, v nějakém táboře po humanitární krizi, to je zase faktor udržitelnosti míru. Je to faktor, který, který ho bude odrazovat do dalších konfliktů a slouží nám to také jako prvek, který snižuje ty eh, dopady některých krizi. Například po zkušenosti s ebolou nebo i z jiných případů víme, že prostřednictvím vzdělávání dětí se došlo vlastně k těm eh, vzorům chování, dorazilo to k těm rodičům, kteří eh, vlastně žili v jiném přesvědčení a podařilo se tady ten rámec nějak změnit. Takže vše, co se týká z eh, změny snižování těch rizik, tak prostřednictvím toho může být právě vzdělávání dětí zásadním prvkem. Linda tu zmínila tu situaci v uprchlických táborech v Turecku. Já sám jsem před dvěma týdny byl v Libanonu a v Sýrii a tam jsem navštívil uprchlické tábory a mám v podstatě zkušenost, kterou asi všechny ostatní řečnice zažily tedy že rodiče dětí v těch táborech jsou ochotní se vzdát i části jejich jídla, ale rozhodně se nechtějí vzdávat možnosti vzdělávat své děti. A navíc ve všech těchto táborech tím základním prvkem pro to, aby se rozhodli, zda tam zůstat, anebo se snažit najít jiné východisko, které by mohlo být mnohem rizikovější, které by mohlo ohrozit život, tak v od tom rozhoduje právě budoucnost jejich dětí. Pokud rodiče dojdou k závěru, že tam, mm, že dlouhodobě se trvává krize a děti nedostanou takové vzdělání, které jim umožní nějakou jasnou budoucnost, tak to je pro ně pobídka, aby odtamtud odešli a snažili se hledat jiné horizonty, což tedy jasně vysvětluje, že je to zásadní prvek, důležitý prvek že i v krizích jsou ochotní eh, překonat středomoří či jiné hranice s jasným rizikem pro jejich vlastní životy. A z toho důvodu já podporuji a zdůrazňuji vlastně i ten záměr této otázky a ostatně na to poukázala i naše politická skupina, že jsme pro navýšení rozpočtu parlamentu až o 26 té části, která je napojená na humanitární podporu. My v našem výboru už jsme to jasně vyjádřili a já to nyní opakuji, že jsme přesvědčeni, že je tu závazek zemí Evropské unie dosáhnout alespoň těch 4% pro podporu vzdělání, jak poukázala zástupkyně z World Vision Navíc by tu měla být určitá perspektiva toho víceletého financování. Ty investice do vzdělání nemohou nikdy být krátkodobé. Nikdy to nemohou být jednoleté plány, protože ten vzdělávací cyklus, to je vždycky cyklus, který běžně by měl trvat alespoň nějakých pět až deset let, jakožto minimum. Takže já tu zdůraznuju tu myšlenku, abychom opravdu trvali na těch víceletých plánech. Objeví se to i v té mé zprávě, o té ostatně budeme hovořit zítra vzhledem k přípravě k tomu světovému samitu, tedy aby Evropská unie podpořila přijetí globálního fondu pro globa, uh, globální pomoc, což by umožnilo právě tady to víceleté hledisko v tom financování, řekněme to bezpečnější, uh, financování, co se týče podpory pro vzdělání. No a na závěr ještě chci říci, že budoucnost té generace těch, kteří utíkají před válkou, tady u toho může vzdělání zabránit, aby oni sami se účastnili další fáze té samé války a že naopak, pokud obdrží dostatečně kvalitní vzdělání, které se bude zakládat na hodnotách, na spolupráci, tak to může být důležitý faktor pro to, aby se ta válka již neprotahovala a vlastně nikdy znovu nezačala. Děkuji. A nyní další řečnice, Děkuji. Děkuji vám, děkuji Andrekemu, děkuji všem dalším za podporu začlenění tohoto tématu na pořad jednání. To nejenom na tomto výboru, také na plenárním zasedání prostřednictvím eh, otázky k ústnímu zodpovězení. Jde tady o to, eh, jak si zvýšit povědomí o eh, nutnosti, o potřebnosti vzdělávání v krizových situacích, ale také o tom, že je potřeba zvýšit procento, které vyčlenujeme na vzdělávání. A v tomto směru vítám také oznámení komisaře Stylianidise Myslím, že je důležité hovořit o dlouhodobých krizích, jak Enrique řekl. Existuje také evidentní vazba mezi vzděláváním v krizových situacích a migrací, což je teď tak žhavé téma, o kterém se nyní v Evropské unii hovoří. Mám čtyři dotazy, jen velmi stručně abychom mohli postoupit dál, abychom měli eh, určitý čas i na eh, odpovědi. To zvýšení z 2 eh, na 4 do jaké míry toto, tento nárůst bude mít skutečně dopad na, řekněme, no, počty dětí, které budou získají přístup vzdělání. Máme ta čísla dětí, kteří jsou nyní mimo školy, a víte, jakým způsobem e, tato čísla budou mít právě dopad na tu školní docházku? Dále otázka koordinace, to již bylo zmíněno. E, UNICEF, možná, že e, ředitel UNICEFu by mohl poskytnout na nějaké odpovědi. Často je tolik iniciativ. Třeba v New Yorku jsme se setkali s globální iniciativou pro vzdělávání, eh, obchodního vzdělávání. A otázkou je, jestli ty prostředky se nakonec dostanou těm osobám, které je potřebují. Tak je to tolik prostředků a prostředníků, že často pak se nedostanou ty prostředky těm, kteří, kterým se dostat mají. Takže možná pohovořit více o eh, koordinaci úsilí v rámci mezinárodního společenství. Za třetí, Jsme skutečně dostatečně inkluzivní, pokud jde o práci v terénu? A možná, že tady zkušenost z Kosova by mohla být velmi užitečná. jinam si, že tam měli neformální systém i v průběhu tedy srbské eh, ještě zprávy, že existovalo neformální vzdělávání. Hovořil jsem také se eh, zástupcem naší v Syrii. Eh, on říkal, že nebyl dokonce ani kontaktován, nebo když byl kontaktovan mezinárodními agenturami, že bylo tak těžké eh, splnit všechny, by, všechna byrokratická kritéria, aby mm, dostal nárok na podporu, že nakonec to vzdali. A to jsou lidé, kteří jsou přímo v terénu a kteří odvádí skvělou práci, pokud jde o podporu vzdělávání. Takže Otázka zní, jsme dostatečně inkluzivní nebo se to dá ještě zlepšit? A poslední otázka. Vazba mezi vzděláváním a pracovními místy. Zvláště pokud jde o mladé eh, lidi, dospívající, ehm, jakým způsobem to bude mít pak dopad a jak, jak se ošetří ta vazba s trhem práce, aby neskončili eh, bez práce. Může to být další tedy pobítka k tomu, aby migrovali, nebo máme pro ně nějakou eh, dlouhodobější strategii? Děkuji, Beatrice. Děkuji, Lindo. Chci hodně poděkovat eh, všem panelistkám za velice jasné projevy, za sdělení podrobností a jejich poznatky. A také Davorovi Spirovi chci poděkovat za to, že s námi sdílí jeho zkušenost. Myslím si, že je to velice důležité, nejen proto, pro, kvůli té situaci, které nyní čelíme, tedy tomu obrovskému počtu dětí, které, které se přesouvají a pohybují se tady mezi našimi hranicemi a nacházejí se i v nějakých táborech a tam jsou tedy vlastně nenaplněny všechny ty jejich základní eh, požadavky i na vzdělání. A pak tady hovoříme také o tom zničení všech těch hranic, které brání rozvoji spolupráci a humanitární pomoci, protože to rozhodně nesmí stát mimo. V podstatě ta bariéra pořád existuje a každým dnem jsme toho svědky. A iniciativa této otázky v podstatě se objevila tak, že je tu požadavek plnit eh, ty udržitelné eh, body rozvoje té agendy do roku 2030 a také si uvědomujeme, jaké eh, je tu velké propojení mezi těmi cíly číslo 3 a cíly číslo 4. Ano, aby to bylo inkluzivní, kvalitní, také středoškolské vzdělávání, nejenom to základní vzdělávání, aby tam byla také rovnost pohlaví. Nicméně v první řadě je třeba zajistit hlavně financování a proto musíme mít určitou integrovanou vizi toho financování pro vzdělání. No a to zachází tak trošku dál jenom od těch, řekněme, jednorázovým nebo naléhavým krizím. Proč o tom hovořím? Protože kromě samotného rozpočtu, ano, tady souhlasím s tím rozšíření toho procenta, zdvojnásobitost těch dvou na čtyři procenta, které bychom mohli vyčlenit na humanitární pomoc, ale já si myslím, že je také důležité, abychom se zabývali tím, do jaké míry všechny ty jednorázové iniciativy se hlavně věnují otázce financování. Dnes ještě nemáme nějaký světový fond pro vzdělání. Zástupce ONU Jeffrey Sachs o tom na summitu OSN hovořil právě, že sází na něco takového, tak jako existuje Světový fond na boj proti AIDS, malárii, tuberkulóze, tak ale pro financování, pro vzdělání neexistuje nějaký globální eh, celosvětový fond. Prostřednictvím toho by se to mohlo adekvátně financovat, mohlo by se to řádně propojovat, zapojili by se do toho příslušní experti, zástupci vlád, lidé, kteří jsou na terénu a pak by se rozhodovalo, jak to v terénu aplikovat. A také tu několikrát zaznělo něco, co je zásadní, tedy že vzdělání znamená ochranu, vzdělá, znamená to fyzickou i psychickou podporu, to znamená zajiště bezpečné prostředí a myslím si, že v tom usnesení, které se napojí na tu naši otázku, se to zmíní, že i my si uvědomujeme, jak je důležité mít tu prostředky pro to, aby se efektivně eh, působily školy, aby mohly být bezpečné v průběhu nějakých konfliktů, abychom tu měli bezpečné školy. A nechci to tady prodlužovat, myslím si, že je důležitější si vyslechnout vás. A ještě ten velký fond, který by mohl vystupovat jako nějaký globální fond a fungoval by s tím plánem do roku 2030, tak samozřejmě víme, že krize se tu ještě další budou objevovat, ale tedy ten plán na rozvoj do roku 2030 už tu tedy je a co vy si o tom myslíte? Děkuji, pan Deva. Děkuji. Bez mikrofonu? Není zapnutý mikrofon. now, yeah. Yeah. It's very interesting. Velmi zajímavá debata. Chci jen našim hostům říci toto. Eh, Pracuji na zprávě, která se bude týkat soukromého sektoru a rozvoje. A až eh, to později tedy to má jít na plenárku a když eh, se podíváme na celou otázku vzdělávání celostním způsobem, a položíme si tedy eh, otázku, kdo zaměstnává většinu vzdělaných osob. Tak to není stát. Je to soukromý sektor. A ta pracovní místa jsou tedy generována soukromým sektorem. Vzdělání se tak stává službou slou soukromému sektoru. Ovšem, my často nechceme po soukromém sektoru, zvláště v rozvojových zemích, aby poskytoval vzdělávání. My vnímáme soukromý sektor jako něco úplně odděleného od národní ekonomiky. Ale když zanalizujete eh, situaci v těch rozvojových zemích, kde jsou místa, tak tedy všechny ty tak, takzvané mantry, ta hesla opakovaná MMF a Světovou bankou, jsou neustále krátit místa v soukrom, v, ve veřejném sektoru a navyšovat je v soukromém sektoru. Takže to znamená, i když jsou tam třeba nerostné suroviny, nebo v některé země, kde je více služeb, třeba Větnam, tak je to prostě vždycky soukromý sektor, který zaměstnává ty vzdělané lidi. A třeba na Sri Lance vidíme, že soukromý sektor často zaměstnává ty méně vzdělané. A já se táži, proč nežádáme eh, v soukromý sektor, aby dělal více? Protože přece všechno je to ve prospěch soukromého sektoru. To jsou ti lidé, kteří mají z, z těch kvalifikací lidí nějaký prospěch. A my přitom po nich nic nechceme a očekáváme pouze od daňového poplatníka, že bude vzdělávání hradit sám a necháváme soukromý sektor prostě o, úplně si dělat, co chce, zvláště pokud je o ty nadnárodní firmy, které vůbec neplatí žádné daně nikde. Jsme slyšeli třeba o Facebooku dnes. Nejhodnotnější eh, firma na, na, na burze, která platí méně daní než běžná osoba v A co, jakým způsobem chceme po Facebooku tedy, aby pomohl se vzděláváním v rozvojových zemích? Proč nežádáme GE Capital, aby něco takového udělal? A další firmy, kohokoliv z nich, nikoho z nich jsme eh, o nic takového nepožádali proč. Děkuji. Ano, někteří by mohli alespoň začít platit nějaké daně, to by byl dobrý začátek. A nyní Marie Hojdruk a Heidi Auto. Yeah, thank you very much. Uh- Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím si, eh, že si prezentací eh, vynikly dvě věci, na které se musíme zaměřit. A sice eh, ta trvalost, trvalá povaha těch konfliktů, tak se táhnou. Somálci v keňských táborech už žijí 20 let je vidět, že pokud nemají žádnou naději na život mimo tábor nebo po, ten tábor, po tom táboře, tak je nemožné se vrátit. Takže opravdu je ta důležitá otázka poskytnutí e, to vzdělávání několika generacím. Já bych e, možná byla ráda, kdyby se eh, v návrhu našeho usnesení Karl větší důraz na eh, uprchlické tábory. Možná, že bychom tam mohli podat pozněvací návrhy v tomto smyslu, protože teď tam eh, de facto explicitně nejsou. Druhá věc, a to je velice dobře napsáno v, té, v tom návrhu usnesení, je, že ty křehké státy také trpí menší objem financování pro vzdělání. Celé generace vypadávají ze školství. A já s radostí eh, jsem eh, tedy skonstatoval, že EU eh, spolufinancuje globální partnerství pro vzdělávání, což je velice dobrá organizace, která se snaží zavádět řádný vzdělávací systém v dané zemi. Takže je to opravdu doplňující aktér, který si zasluhuje financování. V jedné z těch prezentací eh, jsem také zkonstatovala, že tyto globální partneři jsou schopni mobilizovat velice eh, rapidní kroky na pomoc v naléhavých situacích. A říkám si, jestli Evropská unie by eh, také nemohla se spojit s tím působským mezinárodním dialogem k budování státu to znamená G7 plus pro uh, eh, křehké státy. Protože i v rámci rozvojových cílů tisíciletí tohle se nenaplnilo v těch křehkých státech kvůli tomu, že je tam eh, nedostatek struktur a institucí. A možná, kdyby tam ten vzdělávací aspekt eh, mohl být součástí našeho příspěvku, protože EU je také partnerkou například v Jižním Sudánu a Jižní Sudán už zmínili řešnice. Takže eh, proč nedat eh, ty zdroje dohromady, abychom dosáhli lepších výsledků? pokud je o to vzdělávání v rozových situacích. A souhlasím s tou řešící, která říká, že eh, bychom se měli zabývat dětmi v naléhavých situacích a táhlých konfliktech, protože tak tomu opravdu je. Potom eh, vzdělávání mělo být investicí eh, do eh, společnosti, zejména vzdělávání žen a dívek. Potom také vzdělávání podpoje lidská práva žen a dívek. Angelina Jolie financuje internát pro dívky u táboru Kakuma v Keni a myšlenka je to chytrá, protože takhle ty dívky nejs budou v rukou eh, rodičů, kteří by je možná eh, nutili, eh, aby se už provdali a mm, tím pádem mohli chodit do školy. A mm, měl bychom podporovat taková instituce. Děkuji, Marie Hojbruk a potom Joachim Zeller. Děkuji. Děkuji vám za ty převodové informace o situaci vzdělávání eh, dětí v krizových situacích a nouzových situacích. Samozřejmě my to vnímáme, že ten rozpočet byl navýšet on o 4%. Na 4%. A přesto a tady vidím určitý eh, propad financování humanitární eh, pomoci. Musíme skonstatovat, že tady máme peníze navíc Těch krizí není méně, je jich více. Lidé, kteří žijí v táborech, tam žijí déle a to volá po větších mm, penězních částkách a ne přeskupení do jiných oblastí nebo z jiných oblastí, protože když tam přesune peníze z eh, vzdělávání nebo z výživy, pardon, ze zdravotnictví nebo z výživy, tak eh, příliš nezískáme. Čili eh, já tady mám určité obavy u financování. Paní Lorenzo, vy jste tady hovořila o těch číslech, hovořila jste o tom, že jsou navýšena. A chci se zeptat, jak jisté jsou ty, ty peníze? Jak zajištěné jsou? Jsou pevně zanesené do rozpočtu? Aby e, tam e, zase nebyly jen nároky e, neopřené o skutečné částky. To si myslím, že je velký problém. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Ale eh, z těch eh, přednášek našich odbornic vyplynulo také, že to není otázka peněz. Že o to také jistě jde, tak či onak, ale musíme se stěžovat na to, že ty peníze nejsou nasazovány koncentrovaně že jsou tady eh, různé eh, rezorty za to eh, zodpovědné a spolupráce není dostatečná. Jednotlivé typy politiky jsou pod různými komisaři a zároveň členské státy si také dělají svoji vlastní rozvojovou politiku. Jsou tady zvláštní fondy, jako je Evropský fond pro rozvoj, který ani není součástí evropského rozpočtu ale eh, rozhoduje o něm nějaké správní gremium a tak dále. A z této fázi se opravdu musíme snažit, jak říkala paní předsedkyně, i teď při té návštěvě Jižního Turecka u uprchlíků ze Sýrie bylo jasné, že nejenom ten eh, ten šum, ze kterého ti, eh, nebo tedy člověk není živ jenom chladem, pardon, ale je to také otázka zdraví a přípravy mladé generace na budoucnost. Čili já si myslím, že vzdělávání je jedna věc, jedna vznešená úloha, výlučná úloha eh, každého státu. To je prostě eh, příprava nové generace, je úloha státu. Co dělat se státy, které eh, tady necítí žádné povinnosti? Nebo kde Mm, rodiče neposílají děti do školy nebo je o tomto berou eh, brzy, protože potřebují jejich pracovní sílu, aby se uživili. Tady to je politický problém, hovořilo se tady o Jižním Sudánu. Já jsem tam byl a hovořil jsem s rozvojovými pomocníky a, a oni měli peníze na výstavbu škol, ale neměli peníze na a, zaplacení užitelů. Čili oni se ptali tam místních náčelníků, aby, jestli nechtějí dát tam užitele a oni řekli, no my jsme tady tu školu nepostavili. A přes 90% státního rozpočtu Jižního Sudánu jde na armádu, na nákupy zbraní. Takže myslím, že tady musíme také vytvářet eh, politický tlak na odpovědné orgány na místě. Eh, budeme je podporovat, ale jenom když eh, se bude eh, používat cíleně. Lidé, kteří jsou na útěku, tak v každém táboře je nějaká infrastruktura, kterou lze použít, ale také jsme zjistili, že nejméně té infrastruktura je opravdu v uprchlických táborech. To znamená, v jižním Turecku tam je 12-13 uprchlíků v táborech musí tam žít, ale více než 85 lidí žije ve městech, na okrajích měst, ve vesnicích a tam je velký problém. Tam vyrůstá generace, která je vzdálena vzdělávání. A nejsou to jenom děti, ale i paní předsedkyně hovořila o tom, že jsou to také mladiství. A já si myslím, že proto, a tak jsem také pochopil náš návrh usnesení eh, na základě otázky k ústnímu zodpovězení. Eh, takže takhle musíme, eh, tím se musíme s tímto směrem zaměřit. Vzdělávací politika musí mít prioritu, aby byla lepší spolupráce mezi jednotlivými aktéry a za druhé, naše projekty se musí zaměřit na konkrétní skupiny a musíme vytvářet politický tlak v zemích, které potřebují podporu musí, abychom vytvořili eh, určité povědomí o tom, že vzdělávací politika je priorita. Um, thank you. Thanks to everyone who took part. Just to say, um, before I'll... Děkuji. Dám slovo dalším řečníkům. A dostala jsem informace od některých dalších organizací, které, které jsou velmi aktivní pokud jde o pomoc se vzděláváním dětí v krizových oblastech, zvláště UNRA, která hovořila o práci v Syrii, měla prezentaci v parlamentu v loňském roce, důležité práce, kterou odváděli, myslím, že pracují s UNICEFem a e, dalšími. Také Children in Crisis a další. Víme, že někteří z vás jsou tady přítomni. Takže několik otázek, které jsem chtěla položit sama. Peníze pro mladistvé, dospívající, dospívající čili řekněme 16 až 23, Poskytujeme, podporujeme také některé státy, příjemci, kteří jsou příjemci. To znamená, abychom pomohli třeba Turecku se jejich vzdělávacím systémem. V Turecku se teď třeba učí na dvě směny v některých školách, že, protože v některých eh, městech jsou eh, desítky tisíc lidí navíc. A jak pracovat s učiteli z eh, tedy zemí, odkud přichází, pochází uprchlíci. Lidé v tábořech, kteří mohou plnit tuto úlohu, ale kteří chtěli, aby byli lépe eh, odměňováni, lépe placeni. Není to rozhodně žádná snadná záležitost. Takže, že by si vzala slovo jako první komise? Mám eh, tedy, jestli dovolíte, odpovím jako první. Takže nejprve k financování, pak implementaci. Pokud jde o tedy finance, tak bych si dovolil říct toto. Pokud zvýšíte humanitární eh, financování z 2 na 4 tak nevyřešíte celý problém víceletého financování. Protože zdroj financování je DEFCO, to jsou rozvojové fondy. Tam musí dojít k tomu navýšení. A pokud eh, ty, ty částky, které se vám ukazoval, mají znamenat, že eh, v těch eh, zranitelných zemích skutečně má dojít k pokroku, tak to znamená, že od roku 2014 do roku 2020 budeme vynakládat 1,7 miliard těch zranitelných zemích. A tyto fondy jsou zajištěny, to je pravda, to bylo rozhodnuto, může se to ještě změnit v rámci střednědobého hodnocení, ale v zásadě eh, je, je, problémem je eh, nedostatek absorpce těch fondů. Eh, tyto země mají slabé instituční zázemí a výsledky se nezlepšují tím, že tam lijeme víc peněz, ale tím, že zvýšíme instituční kapacitu. Často problém eh, není v tom, kolik dáme peněz, ale v tom, že je obrovský problém s absorpční kapacitou. A tím se dostávám k otázce implementace. Nikdo o implementaci nehovoří. Všichni mluví o penězích, nikdo nehovoří o těch skutečných manažerských a jiných schopnostech, o těch lidských zdrojích, které potřebujeme. Čím více lidí, čím je zranitelnější situace, tak tím víc potom roste potřeba eh, tedy pracovat s lidmi. Tato zranitelnost začíná být velkým problémem v těchto zemích, kde máme často jenom třeba tři implementátory eh, nebo dva. Prostě je to UNICEF a UNICEF, ehm, to může být problém. Máme stále větší problém najít profesionály ehm, a tím se dostávám k třetímu bodu, který se týká e, e, globálního fondu. Já osobně si myslím, že fond není řešením. Máme obrovskou roztřištěnost eh, v tom, eh, řekněme například zdravotnictví a ve vzdělávání. Není pravda, že neexistují žádné fondy, existuje globální partnerství eh, pro vzdělání. Tak posilme tady tento fond, který existuje. Jistě, že potřebuje lepší manažerskou kapacitu a tak dále, ale je výrazně podfinancovaný. V podstatě pouze 50% eh, tě, té potřeby bylo opravdu naplněno. Proč vytvářet eh, tedy hned nový fond? Eh, to vytvořit administrativu takového fondu trvá 10 let, než začne být, být skutečně operativní. A teď fond máme, fond, který už několik let existuje a který můžeme využít a posílit, který už funguje Jenom bych odpověděla na poslední otázky eh, financování pro mladé. Těch devíti zemí, kde pracujeme, tak polovina, tak 22, 23 má nějaký eh, tedy komponent učňovského vzdělávání, ale existuje určitá korelace mezi úrovní autority a rozvoje vlády a úrovní rozvoje soukromého sektoru a vazeb mezi vzděláváním a e, zaměstnaností. Čím je to křehčí, tím křehčí jsou i tyto vazby. Takže proto je důležité moci plánovat na úrovni jednotlivých zemí, protože některé země jsou schopny vládní systémy podpořit, eh, podpořit hostitelské vlády v tom, aby integrovali uprchlíky. V jiných eh, zemích tato schopnost chybí, nebo to politika zemí neumožňuje a musíme vytvořit nějaké paralelní systémy, které by pak fungovaly prostřednictvím nevládních organizací. Máme specifickou alokaci 60 milionů eur eh, právě pro vzdělávání v těchto zemích zranitelných. A první, čemu věnujeme pozornosti, je eh, školení pedagogů. Toto školení je na nedostatečné úrovni. Thank you. Děkuji. Já se spíše zaměřím na dvě otázky, které položil pan Stýr kolik to navýšení eh, na 4%, jaký bude mít dopad. A možná máte určitou představu, že víme, že 23 milionů eur, které se vydají do konce tohoto roku, a pak se nám podaří 1,5 milionu dětí v 23 zemích do toho zahrnout. Ale to je tedy druh projektu, které nám navrhují naši partneři a my vždycky fungujeme prostřednictvím této spolupráce s nevládními organizacemi nebo UNICEFu nebo Hnutím Červeného kříže, takže samozřejmě máme různé projekty. I tady v těchto číslech, které jsem zmínila, některé dosahují stov, stovek lidí, a pak jsou tu rozsáhlejší projekty, které dosáhnou řekneme eh, takto přímo čeřem k mnohem větším skupinám populace. Takže co je tady pro nás dostupné, pro naše financování, ale také je to o tom, jak rozhodneme to financování zaměřit. A k té druhé otázce o tom prohlášení, že je tu příliš mnoho iniciativ. Ano, tady naprosto souhlasím a ona ta otázka koordinace je velice jasná. Myslím, myslím i tady kolegyně, že je to naprosto zásadní, protože všechny ty náklady na transakce, to si všichni uvědomujeme, co to představuje, třeba postupovat hlavně smysluplně. Otázkou ale je, jak toho dosáhnete, jak zabráníte lidem, aby zaváděli nové a nové iniciativy pokud to bude řídit eh, OSN, přeci nebudeme říkat, aby toho eh, aby s to přestali, aby lidé vlastně přestali činit dobro. Pak je to také ta otázka i napojení na soukromý sektor. Já jsem se s nimi také setkala, ale je důležité vědět, jak to skoordinovat. Někdo říká, nejsou to prostředky, pak je to nový fond, ale jak zase dostat ty finance. Takže ještě jeden dotaz na vás. Ano, děkuji. Myslím, že tady zazněly opravdu cené dotazy a reflexe, je to důležité se samozřejmě tím zabývat, ale asi na to nemáme čas, abychom to vyřešili. Pak tedy hlavně ta otázka vzdělání a ty e, domácnosti a život e, lidí. Ano, ta otázka uprchlíků, tady je to vlastně otázka vyřešit to jejich právo zajistit, aby se lidé zapojili a prostě jim umožnili rozvíjet všechny ty jejich možné schopnosti, aby se připravili na trh, aby věděli, co je to otázka poptávky a nabídky a podobně. Já jsem se také zabývala i těmito prostředky, pomáhali jsme školit, řekněme, pekaře, eh, krejčí, ale pak zase neměli, řekněme, odbyt, takže je důležité vědět, ano, vzdělávací projekty, ale pro co? To je klíčové, protože v opačném případě vlastně my je školíme proto, aby neuspěli a my si přejeme tu mít opravdu motivované, proškolené lidi, ale aby byli k něčemu jinak by to byl plný krach. Pak k té situaci v Sudánu, já jsem tam spolupracovala s ministerstvem vzdělání, je to napojeno i na jeden eh, severoamerický program, naplánovaný do prosince 2014, kdy to byla ta lhuta ukončení toho konfliktu. A tehdy tam ty iniciativy naprosto neuspěly. A my jsme si řekli, nebo alespoň ta frustrace plynula právě z toho množství. To bylo jak nějaký děravý eh, košík, protože tam prostě to byla otázka přenášení zodpovědnosti, ale je důležité si uvědomit, že vlastně vzdělání tvoří součást toho širokého systému a celá ta záležitost je opravdu mnohem komplexní. A to pro mě bylo opravdu frustrující vidět, jak to na tom jak to bylo v tom Iránu nebo v Jižním Sudánu, jak to tam nedopadlo prostě dobře. Uh, a nakonec to prostě úplně skolabovalo. A pak ta otázka na závěr, ta internátní škola, no to je zajímavé. V konečném důsledku právě je to jeden z těch velkých úspěchů. Ano, samozřejmě je to zase otázka zapojení i těch rodičů do těchto rozhovorů, aby oni pochopili hodnotu toho vzdělání, hodnotu celého vzdělávacího procesu. Ano, internátní školy jsou nákladné, ono to funguje, ale my musíme prostě ty pečovatele, ty rodiče do toho zapojit a vysvětlit jim, jaká je hodnota, jaký to má význam a ostatně i vzdělávat samotné rodiče. Máme takové programy na vzdělávání dospělých v Iráku, zaměřujeme se tady nejen na děti, ale i na dospělé, které přesvědčujeme, aby posílali děti do školy. Libanon, Jordánsko, severní Irák, ten městský kontext. Ano, my jsme hovořili hodně o vzdělávání dětí v těch městských oblastech, ale pak máme ty přesídlené populace, tu hostitelskou komunitu, to jsou otázky velkých napětí, otázka možnosti a kapacit pro, těch vzdělav- pro ten vzdělávací systém, kdy nemají ani možnosti pro své samotné děti a ještě, aby tam přijímali ty eh, další děti, které přicházejí, jak to provádět, jak to logisticky dělat a prostě ta situace je více než temná. A já sama jsem učitelkou, my jsme tam pracovali učiteli. My jsme se snažili opravdu z toho vytěžit maximum, nicméně tam často ty nevládní organizace jsou napadaný, že tam odebírají ty učitele, že, že si využívají pro jiné práce a podobně, ale ono je to velice složité. My se snažíme ty učitele hodnotit, zajistit jejich rotaci a podobně. Uh, a my opravdu hodně spoleháme na učitele, které poskytují kvalitní vzdělávání, kvalitní výchovu. A ještě UNICEF, prosím, na závěr. Děkuji vám. Polusy to bude asi složité. Já se vrátím ještě k tomu kontextu Libanonu a i k té vaší nedávné návštěvě. Právě i partnerství, které máme na, evr- na úrovni EU, i právě s touto zemí, když vidíme to hnutí obyvatel mezi Libanonem a sousedními zeměmi. Ano, tam je ta vlastně jedna z těch nejchudších komunit, tam ta nejchudší část populace. Takže ta naše práce v terénu se nezaměřuje jenom čistě na podporu prchlické populace, ale vlastně na eh, budování toho eh, jejich života a na pomoci těm nejchudším. Um, částem populace. Tento systém mm, vlastně musí být podporován i před tou samotnou krizi. Někdy je to ironické, že když se nacházíte v takových těch strašlivých situacích, tak, že se tam otvírá určitý, řekněme, politický prostor, který může něco změnit i pro děti něco to zaznělo i o Kosovu. Ano, paralelní vzdělání, ten takzvaný underground systém, který byl vlastně umožnili, že vůbec vlastně začali hovořit o možnosti sjednocování takových systémů. To je někdy taková ta nepříliš hm, pohodlná ironie té reality vlastně o tom, jak se poskytuje třeba i to soukromé vzdělání v těch pokrizových oblastech. A na závěr, co říci, myslím si, že zopakovat třikrát slovo koordinace, Samozřejmě, že to násobení těch iniciativ, ano, máme tu obrovské nedostatky ve financování, ale také v implementaci a musíme zajistit, že ve všech těchto sférách bude vše skoordinávno. Samozřejmě v terénu, um, při těch řešení krizi, tam se používá ten klastrový přístup, je inkluzivní, zvou vlastně všechny aktéry, aby se připojili přes UNICEF nebo přes Save Children, to je taková dobře strukturovaná, dobrá struktura, rozvinutá, ale víme, že jsou tu určité nedostatky a víme, že důležité schopit a rozvíjet ty iniciativy, ale musí být řádně koordinovány. Děkuji. Děkuji a myslím si, že proběhla opravdu výtečná výměna názoru a teď je otázkou, co si z toho vezmeme, jak skoordinovat to, abychom byli koherentní, aby vše tedy postupovalo. Jsou tu dobré iniciativy, které je třeba podpořit, sloučit a snažit se to prosazovat i v naší práci. Takže já ještě jednou děkuji všem našem čtyřem řečnicím a ještě chci připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je ve středu 14. v poledne a hlasování proběhne 10. listopadu a myslím si, že to slovo těch konfliktů, které se eh, dlouho přetrvávají, se tam asi ještě hodně objeví i v našem textu. Děkuji vám. Okay. So, um, in fact, that, that item... Dobrá. Tak eh, tím eh, velice pěkně eh, předcházíme naši další, na naši další ehm, položku na pořadu jednání a tím je zpráva o misi do Turecka, kterou jsme já, Joachim Zeller a Norman Neuser absolvovali asi před měsícem do Jižního Turecka. Ta mise eh, už byla naplánována před mnoha měsíci, předtím, než se celá uprchlická krize do Turecka zůstala eh, do zpráv. Zprávu máte v dokumentech, tam si přečtete všechny ty podrobnosti, ale myslím, že eh, jenom zopakuji, co jsme zjistili. Za prvé, většina lidí nežije v uprchlických táborech, 15% pouze že v eh, uprchlických táborech valná většina z těch 1,9 milionů eh, žijí eh, v, ve městech. Řada z nich už jsou tam léta, tři roky. Je to velice náročné tam mm, přebývat v tom Turecku a ta situace v Turecku, jsem si říkal, a vzhledem tomu, co se tam děje, bude další faktor, mm, který je bude tlačit pryč protože ta oblast, kde je většina uprchlíků, je Jižní Turecko. A musím říci, z toho, co já jsem tam viděla, co jsem tam viděla v terénu, eh, klobouk dolů před tím, co Turecko zatím udělalo na podporu uprchlíků. Dali do toho hodně peněz, hodně času. hledají se mecha, mechanizmy, jak integrovat uprchlíky ze Syrie, ale jsou tam také uprchlíci z Iráku, Afganistánu a dalších zemí. Ty tábory eh, samotné eh, mezinárodní eh, dárci považují za příkladné. My jsme tam viděli jeden tábor, viděli jsme skvělé inovativní programy od organizací, jako je Světový potravinový program, kteří poskytují mm, potraviny v takovém jakoby restauračním prostředí. Dávají takovou kartu, jakoby kreditní kartu, rodina si to vezme do supermarketu v táboře, takže je takový eh, pocit normálního života v tom táboře, který jim to propůjčuje. A v tom eh, uprchlickém táboře byla, byla také tržnice, kde lidé uvnitř toho tábora by si, mohou, si mohou zřizovat eh, své vlastní obchody, nebo stánky, pardon, prostě dává jim to takový pocit života. Byly tam také skvělé projekty UNICEFu s dětmi, které nabízejí jim vzdělávání některým velice traumatizovaným dětem, kterým, které přišly o rodinu, prostě některé děsivé věci. Čili tam jsou velice dobré příklady. Já řeknu, eh, dám slovo Joachimovi, aby vám k tomu něco řekl, protože já navštívil eh, jednu rodinu, eh, kterou jsem navštívil a celkové, celkový signál je, že oni jsou tam tři roky a nevidí žádnou naději. Kdyby se mohli vrátit do Sýrie, nevidí žádné vyhlídky. Jeden z největších problémů je, že nemají eh, pracovní povolení v Turecku. Potom eh, se z toho stala také eh, otázka ve volbách v Turecku, v předvolební kampani. Oni, chtí, oni to jim říkají srští hosté. Jedna strana navrhla dát jim pracovní povolení, ale jak si dokážete představit, i u nás pro místní jsou proti. Jsou to obrovské eh, objemy 1,4 milionů lidí. A v Evropě my hovoříme o některých zemích. Jsou obrovská čísla. A rozhodně to nejsou ta čísla, eh, která eh, jsou v Turecku. Já vím, že Enrique hovořil o Jordánsku a Libanonu, tam je to horší, pokud jde o životní podmínky. Takže co jsem si o tomto vzala? Za prvé, První debata na plenárním zasedání eh, teprve minulý týden se zabýval eh, vnitřními a vnějšími eh, aspekty uprchlické krize dohromady. A to už jsme měli udělat dávno, to jsou dvě stránky té mince. Lidé přicházejí sem, a mm, to to protože nepod, podporujeme ty tamní vlády, eh, aby eh, tam ti lidé eh, mohli zůstat, aby je podporovali. Nejme jak zpracovat jejich žádosti tam. Oni musí přijít přímo do Evropy. Proto se vydají na ty lodi. A z toho jsme si vzali poučení. Víme, jak to udělat. Dělali jsme to jinde, v Africe. Prostřednictvím UNHCR, které to umí. A já si myslím, že opravdu musíme eh, se zabývat vnitřními a externími aspekty. A musíme to financovat v Evropě. Členské státy nekoordinovaně eh, prostě eh, si předávají Černého Petra. Severní Evropa řekla, no tak necháme to na Jižní Evropě. A v Turecku potom vidíme věci jako prostě kombinaci selhání různých politik EU a no, to vytváří velice obtížné prostředí a ten problém je teď ještě dvojnásobně naléhavý. A nebyl by býval tak naléhavý, kdybychom to řešili eh, eh, dobře už na začátku. Nicméně, eh, každopádně celá řada agentur tam odvádí skvělou práci organizací občanské společnosti OSN a Evropská unie teď podporuje, ale některé, někteří ti lidé z EU v Gazianteku pravděpodobně posílají zprávy do EU, ale tady je nikdo řeší. většina lidí, kteří, která sem přichází, eh, přichází přes Turecko a my Já eh, jsem měl zraní milý týden eh, s Erdoganem a teď se to začíná řešit, ale ale to strašlivé bombardování Turecku to se všechno zkomplikuje. Tak Joachim možná k tomu něco řekne. Děkuji, paní předsedkyně. Byla to návštěva krátká, ale za to uh, velmi nabitá. Máme uh, o tomto plno dojmu. Ta zpráva je velmi podrobná, tam si to můžete všechno přečíst. Chtěl bych uh, potrhnout to, co uh, říkala předsedkyně. Konflikt v Syráku a v Irii uh, není nic nového, to už se táhne léta. A doposud uh, jsme dělali jako by to bylo všechno někde daleko. Ve Faustovi se píše, že při velikonoční procházce si občané říkají, co mi je do toho, když se národy bijí v Turecku. No tak něco takového je platí i pro současnou Evropu, ale teď už žijeme v globalizovaném světě hmm, a hmm, následky, s následky se teď potýkáme. Situace na jihu a jihovýchodě Turecka je taková, že jsou tam prakticky 2 miliony lidí eh, registrovány, které eh, požádali o tedy eh, azyl z Azie, pardon, uprchli z, ze Sýrie. Nehovoříme teď o Jordánsku a Libanonu. Z toho 220 tisíc je tady v uprchlických táborech, tedy žijí, no, oni jsou tam zavřeni. Protože tam mají všechno to nejnezbytnější eh, k eh, životu, ale nemají svobodu pohybu a, vzdělávání jenom elementární, tam se zase také rodí děti v těch táborech, takže se tam opakuje eh, to, co jsme viděli před 40-50 lety v palestinských uprchlických táborech, které existují dodnes. Ale většina nechce žít v těchto táborech, ale mít nějakou svobodu pohybu. Ve městech, v vesnicích, na okraji těch měst. Tam to je tak, že e, pokud Turecko bude, e, nebo dokud mělo Turecko lepší e, hospodářskou situaci, tak tam nebyla legální pracovní povolení, ale na černém trhu se dal najít zaměstnání pro Syřany i pro další, kteří se tam pohybovali z jiných zemí, tedy jako uprchlíci, přepřijímali se i jako laciné pracovní síly. Teď je hospodářská situace horší v Turecku. Politické poměry, na které poukázala paní předsedkyně, jsou nestabilní a konfrontace mezi tureckou armádou a Kurdy se vyostřuje. Takže teď je tady eh, situace eh, v Turecku. Ta je stále komplikovanější. Ti uprchlíci tam žijí. Já jsem navštívil několik rodin. Oni žijí na okraje eh, společnosti v garážích, v nedokončených stavbách, v opuštěných kasárnách. Nežijou tam jen tak. Oni musí vlastníkům těchto budov, nemohu ani říct, platit spoustu peněz Rezervy eh, jsou vyčerpány. Ti, kdo mají někoho v zahraničí, eh, kdo je může podporovat, ty to, ti to mohou ještě nějak zvládnout. Ti, co nemají takovéhle zdroje, pro ty to je stále složitější. Zejména pro ty, kteří eh, díky válce přišli ke zranění. Já jsem byl u dvou rodin. Opravdu to člověka nenechá bez pohnutí. Tam měli dívku s bez dvou nohou a bez eh, ruky amputovaných. Byl tam eh, otec, který eh, není schopen se o ně postarat a má že spoustu zánětů, byl poraněn, nemůže pracovat a vůbec už nemůže živit rodinu s několika dětmi. A je zřejmé, že to, ta podpora, kterou Turecko zatím podpořilo, nemůže být zachována natrvalo. A otázkou je, kam s těmi lidmi. Já jsem potom eh, samostatně jel až na syrskou hranici, která je uzavřená. Turci uzavřeli syrskou, hranici. Tam se řekne, že když někdo přijede z Alepa nebo z Homsu, a tam se zjistí bombardování a je zřejmé, že byl zraněn při tomto bombardování, tak eh, ho pustí, ale jinak je ta hranice zavřená. Paní předsedkyně eh, eh, Linda už to říkala. Kdo chce do uprchlického tábora, musí se hlásit několik měsíců ministerstva zahraničí Já jsem se do jednoho dostal, do druhého ne, protože nebylo to povolení turistického ministerstva zahraničí. Takže celé se to vyostřuje a musíme ale rozlišovat. Lidé, eh, kteří eh, přijeli ze Sýrie do Turecka, tam mm, mají status hostů dočasně, to musíme zdůraznit, a mají určité, eh, určitou ochranu. Takže pro Alepo Hroms, pro severní Sýrii, tam se cítí jako odpovědní, protože to kdysi byla součást Osmanské říše. Ale v Gazi Antepu eh, nám eh, obklopila spousta lidí z Iráku, Afghánistánu, z Pakistánu a o ty se tam nikdo nestará. Ty nemají eh, tuhle ochranu. Lidé z Iráku Eh, tedy už jsou tam dva tři roky, jsou těm, těm odmítají irácké úřady návrat, protože oni se jich tam s jakými doklady jste odcest, odcestovali, my vás neznáme, co se vracíte. Čili tam se teď uh, eh, vyostřuje ta situace. A to, co my eh, dnes a denně vidíme v Evropě, v Německu, je eh, způsobeno právě tím, že lidé eh, ztrácejí důvěru nebo naději na to, že by eh, se mohli vrátit do své vlastní země. Tam se pořád bojuje a nebo to není možné. Čili tam jde o to, že ten život v zemích, kde by byly posud hosty, je stále těžší, stále více stěžuje. A zejména mladí lidé se snaží eh, získat prostředky k životu někde jinde, aby ti, kteří zůstávají v Turecku, mohli eh, existovat i nadále. A pokud to nestačí, tak eh, si dovolím typnout, že ten uprchlický proud který už teď eh, se ukazuje, bude pokračovat. Takže myslím si, že musíme eh, jednat v mnoha ohledech. Za prvé otázka humanitární pomoci na místě. Vždycky se také říkalo, že zdravotní péče je eh, taková nejistá, taková velká skupina lidí, kteří mají také poškozené zdraví z války, potřebuje podporu. Otázka je, co s mladou generací eh, mm, vzdělávání eh, je další věc, eh, kterou je třeba řešit, kromě zabezpečení základních životních potřeb a také naše země, nejenom všechny státy EU, ale státy, které jsou zapojeny do toho konfliktu, ať už jakoukoliv formu, musí dělat něco na zahraničně politické frontě, aby tam eh, proběhlo nějaké řešení. Protože jinak tam eh, to bude stále obtížnější a jaké to bude mít následky, to si ani teď neodvažuji odhadnout. Okay, thank you. Ano, já vám děkuji. Má ještě někdo nějaký dotaz nebo nějaký komentář? Děkuji, Jachime za toto prohlášení. Já jsem včera navštívil uprchlický tábor pro mladé Syřeny v Německu a mladí lidé se skutečně snaží uniknout, aby nebyli rekrutováni do Asadovy armády. Dvě třetiny mladých eh, mužů, tedy tam bylo 130 lidí, eh, a většina z nich mají rodiny nikoli v těch táborech, ale přímo v Syrii. Takže velká část, zatím je, ještě nemám ten počet, ale eh, nemám přesné statistiky, kdo tam je, eh, ale snaží se, i zkrátka hodně z nich sem dostat rodiny, dostat je ze Syrie. Čili je tu stále poměrně značné číslo, které zatím neznáme. To musíme vzít v potaz. Eh, většina z nich má děti, takže většinou jsou to eh, tedy mladí eh, lidé, ale eh, za nimi mohou přicházet další děti, rodiny, čili další humanitární krize. Proto musíme najít nové způsoby humanitární pomoci pro ty, kdo požádají o uprchlický statut a o azyl no, děkuji. Většina vysídlených lidí je skutečně v Syrii. Myslím, že jsme měli jednání také u kulatého stolu s um, se zástupci občanské společnosti a dalšími, kteří pracují přímo v Syrii. Jsou lidé, kteří podstupují obrovská rizika při poskytování humanitární pomoci. Je to spojeno s nesmírnými problémy v Damašku třeba. Je, jsou to problémy s s vládou, která často zakazuje takovou pomoc a prostě další eh, složité situace a výzvy. Možná jednou větou. S Lindou jsme teď hovořili o uprchlících v Turecku ze Sýrie. Ale to je jenom jedna část problému. Ještě jednou. Řada lidí z Iráku, a v Iráku ty konflikty eh, zdaleka nejsou ukončené, a stále více lidí eh, přichází také z Afghánistánu, protože tam eh, zase vzplanuly ty boje. Nejnovější eh, příklad byla situace kolem Kunduzu, kde zvládlo 600 talibánců porazit 7 tisíc vojáků afgánské armády. Alespoň Dačas je vytlačili z města. Já jsem byl ve střední Asii tam eh, se připravuje další konflikt. Více milionů eh, se Kyrgyzstánu a z Tadžikistánu a Uzbekistánu eh, bylo gastarbeitery v Rusku. Řekněme tomu takto. Vzhledem k hospodářské situaci v Rusku a propadu rublu, oni tam už nemohou vydělávat na to, aby uh, podporovali finančně rodiny doma. 50% eh, peněžního oběhu eh, v Tadžikistánu byly transfery eh, od pracovníků z Ruska do Tadžikistánu. I tam se tedy připravuje problém. Většina z toho jsou muži 20 až 50 let a teď přecházejí k islámskému státu, protože ten jim dává peníze a jiné výhody ale musíme vidět, že ten problém je třeba eh, vnímat nejenom eh, tedy tady eh, na mm, konkrétním místem, ale to se šíří do Afriky i do Asie a ten potenciál konfliktní je obrovský. Thank you. Uh... Evropská komise do záznamu musím tedy poděkovat eh, komisi, delegaci komise v Ankaře. Když jsme hovořili o selhání politiky, tak teď nehovořím eh, o Evropské komisi, ale o členských státech. Tam pokaždé, když se to dostane na pořad jednání, tak se tomu státy vyhýbají, ale to se netýká komise. Lidé, s kterými jsme se sešli, si toho byli velmi dobře vědomi. Když spíš hovořím o radě kdy jsme museli opravdu jim klbušit na dveře, nebo takřkaž vyrazit dveře, aby vůbec byli ochotní se o tomto tématu bavit. Jsou tu lidé z Degenir. Tento výbor příliš o Degenir neslyší, takže by nás hodně zajímalo, co děláte v našem sousedství, protože Eh, to jsou fondy na humanitární pomoc. Je tu pan Patrik Pake a Carlos Cano z tohoto DG a pak Leticia Monte Calvo z ECHO. Kdo chce i slovo jako první, kdo z vás? Nevím, jestli je tu také SVČ. Děkuji. Takže já jsem Leticia Monte Calvo z DG Eco. mám si, že jsme si to tady trošku vyměnili, pokud jde o zasedací, zasedací pořádek. Takže já jsem tu proto, abych vám poděkovala za kolegy odsud i z Gazincepu eh, za podporu eh, projektů v mm, Turecku, ale také přeshraničních eh, Eh, operací v Syrii, které jsou organizovány z Turecka. Naprosto souhlasím se vším, co bylo řečeno, pokud jde o ty překážky a eh, potíže, kterým uprchlíci celý, čelí. Například 500 tisíc dětí, eh, kteří nejsou, nechodí do škol. Další stížené podmínky, pokud jde o přístup ke zdraví, ke vzdělávání, problémy s um, pracovními příležitostmi, což vede k nelegální práci a extrémně nízkým uh, platům. Je velmi složitá situace, pokud je o jejich schopnost s tou situací něco dělat. Snažíme se lidem Turecku poskytovat humanitární pomoc a teď uvedu několik čísel. Eh, ta potřeba uvnitř Turecka roste ale vzhledem k rozpočtovým omezením nemůžeme pomoci všem, ale eh, na základě našich eh, stávajících vyhodnocení jsme zatím alokovali 36 milionů humanitární pomoci na podporu syrských uprchlíků v Turecku v sektorech, jako je zdravotnictví primární, tedy zdravotnictví, reprodukční zdraví, vzdělávání, iniciativa na podporu dětí a učitelům, čili kvalitní vzdělávání sedmi tisíci dětem. Taky musíme probírat některé záchranné operace a školíme také eh, turecké záchranáře a také nedávný oznámený balíček dalších prostředků eh, pro uprchlíky v Iráku, takže máme další prostředky pro agentury OSN a mezinárodní nevládní organizace, které mohou pokračovat v naší podpoře. A dále pokud jde o potravinovou pomoc, máme pilotní iniciativu na vouchery, potravinové vouchery, eh, stravenky pro uprchlíky, zejména v táborech. I když, jak bylo řečeno, většina těch eh, uprchlíků je eh, buď ve, na venkově, nebo ve městech na hranici se Syrií, ale také v Istanbulu. Ale ne přímo v táboře. Dále, pokud jde o přeshraniční aktivity za rok 2015, jsme evakovali 70 milionů eur na přeshraniční operace. Specificky, pokud jde o Turecko, 42 milionů, abychom se dostali k oblastem, jako je Alepo, Latakia, Idleb kde probíhá eh, valná část eh, těch konfliktů. A dále zdraví, jídlo, ochrana. Snažíme se zejména eh, získat přístup k těm nezranitelnějším, protože 76 milionů je vysídleno, více než 400 tisíc je v oblastech, které jsou těžko dosažitelné, jsou to často děti a opravdu ty zranitelní jedinci že navzdory um, rozpočtovým omezením se opravdu snažíme eh, řešit situaci těchto zranitelných jedinců. Já děkuji a nyní za DG NIR eh, zástupce, kterého tu máme. Prosím. Madam, eh, jmenuji se Carlos. Děkuji, jmenuji se Carlos Kano, jsem z DG NIR, jsem zodpovědný pro záležitosti jednání s parlamentem. Bohužel pan Paké tu měl dnes být Nicméně má na programu celou řadu setkání právě z důvodu těch tragických událostí v Ankaře z tohoto splynulého víkendu. Samozřejmě, že kdykoliv společně i s kolegy z ESVČ se rád dostaví a vysvětlí členům tohoto výboru, kdykoliv budete chtít, ale dnes se to bohužel nepodařilo, ale jinak jsme kdykoliv k dispozici. Děkuji vám. Děkuji vám že jste zapojen do oblasti humanitární pomoci a už jsme spolu, i hodně spolupracovali v té věci financování, takže je důležité, abychom i my věděli hodně o tom, jak, eh, jak pracujete, jak můžeme spolupracovat. Takže si myslím, že o té situaci v Turecku z důvodu i uprchlíku ještě hodně uslyšíme. A nyní ono nás to tak nějak přivádí k tomu bodu číslo 8, situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu. To tak nějak chybělo, když jsme právě se zabývali tou uprchlickou situaci v Turecku. Máme tu tedy stanovisko, které připravila paní Beatrice Besera Bastereče a to je stanovisko pro výbor LIBE. Tedy týká se to situace ve Středomoři a té potřeby uceleného přístupu k migraci. Libe změnilo lhůtu, to znamená, že nebudou hlasovat v prosin, až někdy do prosince, to znamená, to umožňuje eh, poslancům více času pro práci a teoretické možnosti kompromisu. Myslím si, že náš výbor má v tomto jasno. A přejeme si to také jasně sdělit eh, členům výboru LIBE. Takže paní Beserna, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla v první řadě poděkovat všem kolegům eh, jednotlivých politických skupin, protože mi zaslali téměř 100 pozměvacích návrhů, které jsou opravdu zajímavé, určitě obohatí ten text a myslím si, že je to Eh, velice zásadní. A to, že máme nyní tu časovou marži, to je velice důležité. Je to důležité i z důvodu toho obsahu a zaměření zpracovat dobře ty pozměňovací návrhy a pokusíme se je tedy, tedy propracovat eh, do nezbytných kompromisů. A myslím si, že toto stanovisko určitě z mnoho sdělí Eh, té zprávy výboru Libe. A co se týče těch lhůt, zřejmě 10. prosince budou hlasovat, to znamená do té doby tedy máme prostor a myslím si, že eh, při další příležitosti v říjnu se tedy budeme moci ještě jednou setká, a budeme moci probrat ty pozměňovací návrhy a tím to tady uděláme, tak si vyšleme takový dobrý příklad toho, jak kvalitně pracovat, jinak já jsem ochotná samozřejmě spolupracovat s kolegy v tu v průběhu ještě té lhuty, kterou máme k dispozici, no uvidíme, Zda tedy v listopadu to bude opravdu solidní dokument a bude navíc velice zajímavý a bude plný jako těch konkrétních záměrů ohledně toho, jak dále postupovat. Děkuji a nyní stínový zpravodajové v první řadě pan Diaz de Mera za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl paní navrhovatelce poděkovat za vykonanou práci a stejně tak i ostatním kolegům poděkovat za jejich přínos, protože tu máme dohromady téměř nějakých 100 pozměňovacích návrhů. Já také se těším, až budeme spolupracovat, abychom došli tady k maximálnímu možnému počtu kompromisních návrhů. Já jsem předložil devět návrhů a týkají se následujících záležitosti. Rozšířit ten vyjednávací eh, kon, tedy rozšířit ten koncept, nezaměřovat se jenom na ženy a děti, ale také na staré, starší obyvatele a všechny skupiny, které potřebují specifickou péči. Další aspekt, ehm, který je předmětem dalšího návrhu, spolupráce s třetími zeměmi, zeměmi původu a zeměmi tranzitu a navíc podpořit legislativní balíček předložený Evropskou komisí v rámci Evropské agendy pro migraci a požádat mezi jinými tu odkládanou revizi eh, dublinského nařízení. Také navrhuji zaměřit se na mechanismus distribuce uprchlíků, který bude stabilní a povinný. Opakuji, ty dva výrazy povinný a stabilní. A také naléhám na evropský společný systém azylu. To je tedy určité úsilí, které tu jaksi přetrvává už několik let, ale jaksi není úspěšné. A také navrhuji, abychom se snažili zajistit to, že když dojde k nezbytnosti navrátit určitou osobu, aby toto bylo prováděno maximálně důstojně a respektovat příslušná práva dané osoby. A na závěr návrh na zlepšení mechanismu pro revizi podpory pro rozvoj. To je vše. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní Enrique Guerrero. Děkuji, paní předsedkyně. Já tu zastupuji Eli Schlein, která je stínovou zpravodajkou za naši politickou skupinu pro toto stanovisko. Společně s ostatními italskými kolegy je právě v Římě, protože se tam účastní eh, recepce konané re, eh, prezidentem republiky. Ale kdyby tady byla, tak by asi řekla úplně to samé jako já. V první řadě by poděkovala Beatrice za vypracování stanoviska už ostatně proběhl eh, proběhla vyměna názoru na v takové prvotní schůzce. Zaměřili jsme se hlavně na tu migrační krizi, eh, proto Středomoří je důležité uplatňovat takové globální zaměření. A to nejenom z toho hlediska právnického, které bychom mohli dodat za výbor Jury nebo Libe, ale je důležité zmiňovat právě ty otázky jako ochranu. A co mohu říci za Elišlein, Tedy, že sdílíme s Beatrice to, že samozřejmě podpora, rozvojová podpora hraje zásadní roli v boji proti příčinám problémů, které v konečném důsledku vedou k migraci a proto je třeba, aby tu bylo určité propojení mezi rozvojovými politikami a politikami napojenými na migraci. Nicméně, pokud zároveň budeme souhlasit s tím, že ty příčiny, které vedou k migraci, že těch se můžeme chopit pouze z hlediska rozvoje, tak bychom měli také sdílet tu myšlenku, že politiky rozvoje by neměly být určitou brzdou proto, aby občané z těch zemí, ze kterých se rozhodnou emigrovat, to mohli provést a to v podmínkách legálně stanovených, pokud tedy se rozhodnou hledat lepší příležitosti pro své životy. Tedy ta rozvojová spolupráce by neměla být využívána proto, aby se brzdily ty toky žádatelů o azyl ani neměla sloužit jako nějaký záměr pro zavírání hranic nebo prevenci odcházení. Měli bychom se také zaměřit na to vytváření těch svěřeneckých nouzových fondů pro Afriku a apelovat na členské státy, aby přispěli efektivně pomohli zajistit stabilitu v, re, v regionu. Nicméně Otázka transparentnosti těch fondů, to je důležité, aby tady existovaly i určité hodnotící systémy, taková určitá supervize, která zajistí, že ten fond bude sloužit svému účelu. Tedy nejenom přímo pomáhat těm, aby přímo pomáhali těm potřebným osobám, je třeba brát v potaz, že často tito lidé jsou oběťmi příslušných vlád, zneužívání lidských práv a podobně. A na závěr ty pozměňovací návrhy, které stínová zpravodajka za naši skupinu předloží, eh, některé jsem podepsal i já, tak se věnujeme otázkám těch zásilek. Tady máme, eh, si přejeme určitou komisi, která by zhodnotila, jaký to může mít dopad pro rozvoj a také si přejeme, aby se snižovaly ty náklady, které eh, platí lidé, kteří zasílají ty finanční prostředky do svých zemí původu, aby se snížily. Takže je tu určité přání i za naši skupinu, aby tedy Beatrice nahlížela na těch téměř 100 návrhů, řekněme optimisticky, abychom se pokusili, že u toho závěrečného hlasování to bude mnohem méně než 100 hlasů ohledně tohoto stanoviska, které pak výbor libo od nás převezme, ale jak víme, ve čtvrtek, a to všichni tedy víme, jaké je to téměř triznění pro nás všechny, když tu máme to dílčí hlasování a jmenovité hlasování a to nám téměř neumožňuje navrátit se včas do našich příslušných zemí. No, ale nyní bych chtěl říci, že toto stanovisko v podstatě tak nějak doplňuje ten názor Libe, že je třeba chopit se té migrační krize s takovým postojem, který bude globální, ale také právnický a nebude jenom otázkou hranic a vnitřních e, vlád, ale bude to otázkou boje proti příčinám, které vedou k těmto migračním tokům. Tedy jsou to příčiny, které jsou přímo napojeny na politiky spolupráce, politiky rozvoje a ty bychom my za Evropskou unii měli mi rozvíjet. the wrong button. Takže, paní Sargentini. Děkuji. Děkuji také za ten úvod o návštěvě eh, jak Janzetep. Nevím, zda jste na to narazila, ale my již dlouhou dobu v rámci DV hovoříme a vedeme dialog s dalšími ve světě o tom, jestli rozvojová pomoc je vůbec užitečná, nebo jestli je to mrhání prostředky. Zvláště ti, kteří říkají, že to jsou to promarněné peníze, že bychom měli spíš podporovat eh, obchod, protože rozvojová pomoc je prostě jenom vyhazování peněz z, okna, tak, že bychom měli na druhou stranu teď eh, říkají eh, někteří lidé, že bychom měli navýšit rozvojovou pomoc, že by to zastavilo migranty. Jakmile se někde ekonomika zlepší, tak naopak to dá možnost eh, mnohodně lidem migrovat. To znamená, oživení ekonomiky nutně vždycky nezastaví migranty. Naopak jim umožňuje těm, kteří byl, nebyli předtím mobilním, jim to umožňuje tedy migrovat. A existují určitá pravidla použití pomoci OECD, která umožňují financovat například přístřeší um, uchazeče o azyl s oficiální rozvojové pomoci, k čemuž také dochází. Děje se to třeba u nás. My jsme hrdě se pišnili těmi 0,7% našeho eh, hrubého domácího důchodu, to se pak snížilo a teď eh, vláda říká, jsme zpátky na 0,7%, což je prostě jenom proto, že se více peněz vynakládá na ubytování uprchlíků přímo v Nizozemsku. To je přímo z rozvojové pomoci, eh, která by jinak byla využita v rozvojových zemích. Takže pro výbor pro rozvoj, tedy stanovisko, inicia, zpráva z vlastního podnětu v Líbe, je důležitá nejenom proto, aby poukázala na to, že někteří uprchlíci jsou zranitelnější než jiní, ale obzvlášť proto, že je tu toto makroekonomické téma financování rozvoje. K čemu používáme naši rozvojovou pomoc a zda nedo, nedojde k nějakému eh, zneužití, pokud jde o zastavení migračních toků. A právě z této perspektivy eh, vnímám to stanovisko. Budeme mít summit ve Valetě za pár týdnů, kde evropské státy se sejdou s africkými a i tady budeme hrát tu hru o tom, kolik rozvojové pomoci můžeme dát, abyste přestali posílat migranty. To není příliš užitečný přístup. Ale, takže myslím si, že tady to je opravdu nebezpečná cesta. V podstatě ten princip víc za víc, který používáme, to, to je něco, co se nám samozřejmě, s čím jsme spokojeni, ale to, co říkala rada minulý týden, že víc za víc by mohlo být také méně za méně, to není až tak konstruktivní. Znamená, abychom v rámci rozvojového výboru měli stanovisko, které má skutečně nějaký reálný dopad, tak musíme mít jasno pokud jde o rozvojovou pomoc, jak ji používat a e, jak si vyvrátit některé mýty, že rozvojová pomoc může zastavit e, migraci. Děkuji, Ravozdír. Děkuji. A jen velice stručně, děkuji, Beatrice. E, pan Stýr říká, vím, jaká je pozice EPP, jenom chci dodat, že od lhuty pro pozměňovací návrhy až k hlasování budou, jsou tu nějaké aktualizace. Na zasedání možná stínových zpravodajů bychom se toho mohli dotknout. Třeba je tady agenda po roce 2015 a ta se od té doby změnila. Na první pohled je to technické, ale jsou tu i některé další záležitosti, ten Trastový fond pro Afriku například. Takže jenom jsem chtěl poukázat na tyto záležitosti, které by se daly ošetřit právě na zasedání zpravodajů. Ano, jistě, že můžeme najít nějaký mechanismus, aby se daly zapracovat eh, nové věci, ke kterým docházím. Pokud to není pokryto stávajícím změním textu. Nemůžeme jen tak eh, sedět se založenýma rukama, pokud je to zastaralé. Takže Beatrice? Ne, omlouvám se. Neměla bych zapomínat na komisi, která je v této rozpravě nesmírně důležitá. Paní Suarez za DG Home, pan Fantini, um, Mastor Giacamo z DG Defco jestli někdo z vás chce něco říct, možná jako první DG Home. Paní Suarez, prosím. Thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. nebudu se stručně eh, řeknu, že samozřejmě s velkým eh, zájmem eh, sledujeme práci k výboru Libe a příspěvky dalších parlamentních výborů, včetně výboru DV k situaci ve středozemním moři. I my se domníváme, že je třeba eh, holistického přístupu. Bylo to už v agendě k o migraci přijaté v květnu 2015, eh, který stanovil komplexní přístup k migraci, eh, tedy zajištění potřeb těch, kteří to potřebují a další věci. Toto vymyšleno jako komplexní balíček, který měl pokrývat jak vnitřní, tak vnější aspekty. My jsme vzali na vědomí eh, konsenzus ve vašem stanovisku a v pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Něco z toho už komise vzala na vědomí. A něco jenom vyjmenuji. Právo na azyl je opravdu základní právo, které je zakotvené v chatě fundament, eh, základních práv. Naše reakce na krizi má dále eh, zaručovat to základní právo na azyl. První hotspoty už fungují a zlepší přijímání migrantů na hranicích a identifikace těch, eh, kteří opravdu potřebují mezinárodní ochranu, včetně eh, kandidátů na realokaci a také těch, kteří pravděpodobně nebudou mít právo zůstat v Evropě. První realokace už eh, proběhly na základě přijetí rozhodnutí Rady o realokaci a prioritu dostávají zranitelní účastníci. Pokud je o základní eh, příčiny migrace, tak eh, jak Evropská mm, agenda pro migraci již eh, nasínila, tak tvorba legálních cest do EU musí jít ruku v ruce s řešením základních příčin migrace v, tedy v zdrojových zemích. Například podpora populaci v Sýrii a také podporu, podpora Turecku, eh, Libanonu a, a Jordánsku eh, při řešení uprchlické krize. Komise se snaží vytvořit novou politiku eh, k legální migraci. Komise navrhne do roku 2016 balíček pro legální migraci, kde bude revize směrnice o modré kartě, také revize směrnice o studentech a vědeckých pracovnících což eh, umožní eh, přístup eh, těch důležitých skupin do EU. Děkuji vám za pozornost a my se samozřejmě těšíme na to, až si přečteme vaši závěrečnou mhm. zprávu. Děkuji vám. A za DG Devko si vezme slovo. Je to někdo? Ne, ne nikdo. Dobrá, tak děkuji. Paní Befera. Bueno, Děkuji, takže mě nezbývá, než poděkovat všem za spolupráci a myslím si, že jsme tomu přiložili velký význam, tedy že si přejeme, aby z toho vzešlo zajímavé stanovisko, které bude přidanou hodnotou a bohatí text Libe. Samozřejmě, že hodně bude moje práce záviset na příslušných aktualizacích, takže budeme spolupracovat úzce se sekretariátem, aby ten text byl stále aktualizovaný a k dispozici a samozřejmě naléhám tedy alespoň taková je moje vize, aby se nám podařilo dosáhnout koncenzuálního textu. A proto tedy doufám, že tedy stejně jako jsme spolupracovali na té první schůzce se stínovými zpravodaji, že budeme i nadále takto pokračovat, že z toho vzejdou dobré kompromisy, jak říkal Enrique, že ty usnadní to hlasování, ale nejen to, celé to uh, na hlasování pak bude mnohem jednodušší a doufám, že budeme mít opravdu mocné kompromisy. Takže já chci ještě jenom dodat, že nemusíme říct si úplně všechno, jenom prostě sdělit, eh, jak, jak je ten náš náhled na věc, tu zásadní věc a vyjadřit to základní sdělení. Pokud tam toho napíšeme hodně, tak se to může úplně ztratit při tom hlasování v plénu i mezi těmi texty těch dalších výborů. Takže je třeba vyslat jasné sdělení výboru Libe. Takže prosím, pokud máte nějaké jasné sdělení, nemusíte si myslet třeba, že už to v Libe napsalo, ale třeba se opravdu zaměřit na ty pozměňovací návrhy. A já myslím, že je to jasné, co je třeba udělat a nepotřebujeme ani mít nějaký desetistránkový text to znamená hlasování 10. listopadu, to znamená za dva týdny. A nyní tedy ten poslední bod našeho pořadu jednání, jak jsme to oznámili na počátku, to je zpráva o naší návštěvě um, summitu Spojených národů. Zítra v 9.30 tu máme setkání s národními parlamenty a budeme hovořit o implementaci SDG a doufám tedy, že všichni kolegové budou přítomni na tom setkání s národními parlamenty. Takže já bych předala slovo um, našemu zpravodaji, aby nám řekl, jak proběhlo to setkání. Davore, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Takže tento summit v New Yorku to ostatně už bylo úspěšné již předtím. Ten eh, dokument, ten už byl dohodnut eh, s předstihem, takže tam nebyl nějaký stres, že bychom očekávali nějaké zdlouhavé vyjednávání. Už dopředu jsme věděli, že těch 17 SDG uh, už bylo odhod, odhlasováno a bylo tam těch 261 cílů Ohledně eh, samitu jako takového, tam samozřejmě byli šéfové státu a vlád, kteří pronesli své projevy a pak tam byl i prostor pro ten interaktivní dialog. Možná tady nebyl tak interaktivní, ale poskytli příležitost například i Evropskému parlamentu, který tam byl to i také zastoupen právě v jednom tom kolečku pro e, dialog. Takže je dobré, že naše sněmovna byla také vyslyšena na summitu v New Yorku. A k té agendě 2030 tady asi to nejdůležitější, co vyplynulo z našich setkání a diskuzí, byla ta otázka implementace a monitoringu, tedy implementace těch 17 udržitelných rozvojových cílů. Ta agenda má být tedy univerzální, což tedy má zřejmý význam pro Evropskou unii, pro členské státy, ale důležitá je samotná implementace té agendy. No a v průběhu těch setkání jsme byli také ujištěni, že je to opravdu pevný závazek implementovat tu agendu například setkání s podtajemníkem pro hospodářské a sociální záležitosti, který nám sdělil, že tedy ta nová agenda by měla být implementována od 1. ledna 2016 a v podstatě mnoho zemí již pracuje na těch mezinárodních programech. To znamená, pro naši delegaci to bylo velice užitečné. Také jsme se setkali s eh, statistickou komisí OSN za Spojené království John Pollinger, který hovořil o těch indikátorech, o těch ukazatelích, které, které očekáváme. On hovořil o nějakých třech stovkách, ale samozřejmě je třeba o tom hovořit s opatrností, protože na tom se ještě pracuje, ale do března příštího roku by tyto ukazatele již měly být, aby měřili těch 161 eh, cílů těch SDG. Ale první samozřejmě to musí být schváleno ekosokem. Otázka migrace, uprchlická krize, jak jsme o tom hovořili i my dnes, to bylo samozřejmě velice zásadní téma. I při těch bilaterálních schůzkách hovořili jsme s administrátorem UD, UNDP, Helen Clark, a tedy zástupkyní, také s místo předsedou Světové banky, také s tím eh, tajemníkem pro správské sociální záležitosti. V podstatě a to poslední setkání to bylo velice informativní pro nás. Hovořili jsme o tom, jak OSN bude, hovoři, bude postupovat při tom monitoringu nad celým tím procesem a že i sekretariát toto bude řekněme, obohacovat, bude přispívat pro to fórum na vysoké úrovni a pak z toho zajde také i zpráva pro generálního tajemníka. A myslím si, že tam byl i kvalitní debriefing s panem místopředsedou Timmermansem a s Federikou Mogherini a komisařem Mimicou v rámci té eh, delegace EU. Dali jsme dohromady tedy eh, nějaké závěry za celý ten evropský tým a pan Timmermans řekl, že EU hraje i nadále vůcovskou roli a že je důležité připojit se tedy k té agendě 2030 také zdůraznil, že je třeba zajistit eh, koherentnost v politikách a sám osobně zavázal, že by měla proběhnout tedy revize eh, polit, příslušných politik eh, právě ve prospěch této agendy 2030. Komisař Mimica na tom setkání hovořil také na zahájení, o zahájení veřejných konzultací a o tom takzvaném novém evropském koncenzu e, ve věci rozvoje a navíc a e, dál proběhly ještě další setkání, například s organizací Save the Children s Jeffrey Sachsem. Myslím, že Beatrice o tom již dnes také hovořila e, s vlastním vyslancem OSN pro rozvoj a USAID a také e, se zástupci nevládní organizace Beyond 2015 a s Komisí pro vzdělání. A my jsme se hlavně chtěli zaměřit na to, jak mezinárodní společenství se tedy připravuje na implementaci této tak velice ambiciozní agendy a z New Yorku jsme se vrátili s takovým dojmem, že jsou tu velké výzvy, ale také i velké závazky, velké angažma a již e, do toho bylo vloženo, byl vložen velký kus práce do samotné i té přípravy těch ukazatelů, které budou schváleny v březnu. Děkuji. Vzpomínám si, že pan komisař Timmermans řekl, že bychom měli eh, jaksi rozdě, eh, rozbourat ty předěly, co existují v rámci komise. I u nás, aby existovaly vazby mezi jednotlivými DG a jednotlivými výbar, výbory. Já chci eh, vyzvat všechny, aby si přečetli projevy premiéru, pokud jde o z tisíciletí, kde byly různé přísliby. Takže máte nějaké otázky a připomínky. Beatrice, chcete něco dodat? Ano. Já bych ještě chtěla zdůraznit to, co právě komentovala i Linda. Samozřejmě to zhrnutí Davora je důležité, bylo tam to velké množství schůzí a uh, a měli jsme tedy možnost na to nahlížet z různých perspektiv, na to všechno, k čemu dochází, ale myslím si, že tedy ty hlavní závěry, které vyplývají z tohoto samitu a z naší mise, je to, že je nezbytné změnit způsob myšlení ze strany vlád. To znamená, máme evropské instituce, a Zřejmě tady nejsme tak výteční, co se týče rozhodování a nemáme takový dosah v tom rozhodovacím procesu, jak bychom si přáli, také do určité míry jednáme eh, s komisí, ale myslím si, že kromě toho, že ta setkání byla taková inspirativní, ale tak nám dodávali i určitou naději, jako třeba setkání s těmi dětmi i mladými ze Save the Children, protože to jsou ti budoucí lídři a víme, že je třeba na co sázet a do čeho investovat, ale ještě, co nám řekl pan Bu Bombo, což byl místotajemník, který pro ty hospodářské a sociální záležitosti, který vlastně následně bude eh, dohlížet na ten proces ukazatelů a jejich implementaci. On říkal, že tedy všechny země OSN které to podepsali a zavázali se, to je v podstatě světový závazek, není to něco podepsaného za zavřenými dveřmi. A nyní na co čekáme, jsou ty ukazateli, ukazatele. A pak vlastně ty eh, vlády pak už budou muset přemýšlet jiným způsobem, nebudou tuto otázku delegovat na někoho jiného, na někoho ministra pro rozvoj. To není nějaká tematická záležitost ty uh, udržitelné cíle si prostě vyžadují určitou průřezovat i ve vládách a myslím si, že my tady za Evropský parlament můžeme mít tu nezbytnou součinnost, ale nejen to, můžeme podpořit a inspirovat v tom smyslu, že aby tedy i ty naše vlády a naše parlamenty také začaly přemýšlet tímto způsobem. Obrigado, Pan Pereira, děkuji paní předsedkyně. Ano, bez pochyby, že to, co je teď nejdůležitější, když už to máme jasně definovaný rámec těch eh, cílů udržitelného rozvoje, je zajistit jejich nezbytnou implementaci. Už tady proběhla konference o financování rozvoje v Addis Abebě, kde ty výsledky jsou takové, řekněme, smíšené. Jsou to rozhodně výsledky, které nás mohou natchnout a mohou nás uklidnit, co se týče budoucnosti, mobilizace zdrojů pro dosažení těchto cílů. Ale pak je tu ještě jiný aspekt, ono to tu zaznělo, a to je opravdu otázka té, toho monitoringu a to prostřednictvím toho souboru ukazatelů. A já si myslím, že tady by bylo užitečné si vyslechnout Evropskou komisi, vzhledem k tomu, že Evropská komise již má rozsáhlou zkušenost právě s přípravou ukazatelů týkajících se udržitelného rozvoje a příslušných cílů. No a určitě v tom procesu vytváření ukazatelů tady komise bude hrát důležitou roli a proto, paní předsedkyně, já bych chtěl využít této příležitosti, abychom požádali komisi, aby nám řekla něco o tom způsobu, jak přispívá k této tak důležité práci, který k vytváření těch ukazatelů pro udržitelný rozvoj. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Frantýny za komisi. Chcete něco dodat? Mikrofon. teď už by to mělo být v pořádku, takže já vám děkuji, zdravím vás. Pokud je o summit samotný, Nemám mnoho co dodat k tomu shrnutí, které jsme, mě již, jsme již slyšeli. Důležitý summit. Um, a celkově byla nálada, atmosféra velmi pozitivní. Byla to důležitá příležitost k získání politické podpory jejímu posílení. A to jsou poselství, která byla předána, byla tam eh, vysoká představitel, paní vysoká představitelka Mogherini, pan eh, Mimica, pan místopředseda Timmermans a mm, zástupci eh, také parlamentu, takže to bylo velice důležité. Pokud jde o otázku, která byla položena komisi, Dovolte mi říci následující. Implementace této agendy je nepochybně e, důležitá a definice ukazatelů proto bude zcela zásadní. Takže to je měřítko toho, co se má implementovat. Když jsme probírali tuto agendu, tak tu byl jasný výstup. A pokud jde o indikátory, tak bylo rozhodnuto ponechat to mezivládnímu procesu, který by byl veden statistickou komisí prostřednictvím tedy skupiny statistiků, která na tom má pracovat. Tehdy jsme měli za to, že není příliš tedy efektivní, abychom hovořili o příliš velkém množství indikátorů, mezivládním kontextu. Bylo by lepší, aby to bylo provedeno na základě více technického procesu, který by zapojil eh, statistiky z celého světa. Což je proces, který potom mm, musí být napojen na to, co dělá OS. OSN v březnu a pak probráno na ekosoku a eh, valném schromažení. Takže to je proces, který nadále pokračuje, my se ho účastníme prostřednictvím Eurostatu a prostřednictvím příslušných statistických úřadů několika členských států, které jsou součástí té, eh, té meziagenturní skupiny. A tato technická práce má také politický rozměr. Musíme zajistit, aby tyto indikátory představovaly skutečně rozmanitost té agendy. Za tímto účelem je důležité zorganizovat, což jsme také učinili v Bruselu, technické zasedání expertů členských států, jak ze strany statistické, tak i politického rozhodování a Eurostatu aby Eurostat vyslechl eh, ty jednotlivé hlasy, jak ze strany eh, lidí zodpovědných za rozhodování, tak i statistiku. Takže to je proces, kterým procházíme. Kromě toho musím říci, že když je řeč o, o tomto procesu, tak je řeč o souboru mezinárodně odsouhlasených ukazatelů. Kromě toho budou existovat také regionální ukazatele, každá země rozvine také své národní ukazatele. Čili to bude tvořit takové tři kruhy mezinárodní, regionální a národní ukazatele. Děkuji. Bylo velmi zajímavé to setkání o ukazatelích, protože některé z těchto ukazatelů jsou opravdu velmi zajímavé, týkající se třeba demokratické odpovědnosti. Nejsou to jen takové ty věci, které se obvykle měří. A předseda to příslušného výboru hm, snad zavítá někdy znovu do Bruselu, protože on je v Londýně. Dám slovo ještě znovu panu Stýrovi, ale jenom do zápisu chci říci, že Děkuji našim delegacím v New Yorku, i koordinační práce byla vynikající a také našim kolegům ze sekretariátu, takže prosím, máte znovu slovo. Ano, mm, nemohu než potvrdit a přidat se k těmto slovům díku. K ukazatelům bych jen dodal, doplnil, že předseda statistického výboru také neformálně vyjádřil něco, co bylo řečeno již dříve, to znamená, i když, i když je to technická práce, tak to má eh, určitý politický rozměr. A je možné, že nakonec valné schromáždění Eh, bude to muset řešit, že nebude stačit jenom ECOSOP. Každopádně eh, to musíme monitorovat dál. Dále, teď možná není čas tomu, abychom se o tom bavili, ale už na koordinátorech se tam mluvilo, rol, jaká bude role Evropského parlamentu v monitorování celého tohoto eh, procesu. abychom eh, neuvažovali tím odděleným způsobem, ale eh, aby to bylo skutečně integrované v momentě, kdy budeme mít eh, řešit, jaká bude role Evropského parlamentu při implementaci cílů tisíciletí rozvojových tedy. Děkuji, děkuji všem a naším posláním tý, tedy nyní je postarat se o to, aby to monitorování skutečně probíhalo. Důležité oznámení o zítřku. Hlasování zítřejším. o implementaci rozhodnutí parlamentu o sociálních a environmentálních standardech bude odloženo. Nebudeme hlasovat zítra v 9? Místo toho začneme v 9.30 se zasedání z parlamenty o nesplněných MDG. Začneme v 9.30, ale bude zaslán e-mail. Prosím, řekněte všem, které potkáte, tedy poslancům, že zítra nebude hlasování ráno. Tím můžeme dnešní zasedání výboru ukončit a zítra v 9.30 půl desáté se setkáme, děkujeme tlumočníkům. Tentokrát je pustíme trochu dřív, což nebývá obvykle. Děkuji.